Vážení kolegové, vážené kolegyně, dobré ráno. Zahajuji dnešní zasedání. První bod na pořadu jednání jsou rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a principu právního státu podle článku 144 jednacího řádu. První bod na diskusi je situace v Turecku zejména zbavení zvolených starostů funkcí. Než zahájím tuto rozpravu, rád bych vám sdělil, že v průběhu eh, tohoto plenárního týdne se zkouší nový systém, který umožňuje poslancům se elektronicky hlásit do procedury Catch the Eye a hlásit se také podle modrých karet. Informace k tomuto systému jste obdrželi elektronicky. V té informaci jsou obsaženy instrukce k použití a pokyny jste dostali také písemně. Pro zúčastnění se diskuse můžete využít stejné knoflíky, jaké používáte k elektronickému hlasování. Takto elektronicky je nově také možné to, že se jako obvykle můžete hlásit, ale elektronicky, podobně třeba jako eh, k procesním námitkám. Můžete se hlásit jak zvednutím ruky, tak takto elektronicky. Tedy procesní otázky, catch the eye a modré karty. Tento elektronický systém eh, se zkouší u jednotlivých rozprav a já připomínám, že k jeho využití samozřejmě potřebujete svou hlasovací kartičku. Jak říkám, je to aktuálně v testovací fázi a e, ten test tedy provedeme i v této rozpravě k situaci v Turecku. A nyní k věci. Rád bych poprosil pana Lagodinského jakožto prvního autora, aby si vzal slovo. Um, Děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, mohl-li bych vám dát radu? Běžte o jeden blok dál do zasedacího sálu Soudního dvoru pro lidská práva a vyslechněte si tamní rozpravu. Já jsem to udělal včera. Nejde o rezoluce, jde o lidi a jejich svobodu. Já jsem se včera mohl podívat do očí paní Demetaš, která bojuje za svobodu svého muže. Dnes nejde o pana Demataše, Jde o čtyři eh, starosty a starostky, kterým byly eh, zabaveny nebo zastaveny funkce. Pan Izraky, pan Ahmed Turk, jmenuje Izřeke a jde o 400 dalších lidí, kterým byly pozastaveny pravomoci a hrozí jim vazba. Jde o eh, Javana Kavdančioglu a předsedu ČHP z Istanbulu, který kvůli tweetu z roku 2012, 2012 prosím pěkně byl odsouzen. A v tomto usnesení jde také o bezpečnost zastánců lidských práv, to znamená bezpečnost lidí, kteří bojují za práva jiných lidí. Jde o jejich svobodu, jde o jejich bezpečnost. Například Vezel Ok, který byl včera odsouzen, zrovna včera, protože prý urazil justici což se nesmí. V tomto usnesení jde ale také o mnoho více. Jde o vztahy mezi EU a Tureckem. Jakým způsobem nastavíme tyto vztahy do budoucna, jak si je představujeme? Ta budoucnost rozhodně nebude jednoduchá, ale nesmí v ní dojít k tomu, že 20 všech vězňů v tureckých věznicích e, tam budou sedět protože údajně eh, podněcují teroristické činy, aniž by tyto, tato obvinění byla opodstatněná. Ta budoucnost zároveň musí zůstat evropská. Proto se vyplatí se s tureckou vládou trošku hádat, protože společnost Turecku je různorodá, barevná a chce mír. A kvůli ní se vyplatí bojovat za lidská práva. Já vím, že tento názor zde v sále nezdílí všichni, ale já si myslím, že je důležité dále hájit evropskou perspektivu Turecka. Ovšem ta perspektiva musí být postavena na jednom společném jasném základě a ten základ je respektování se vzájemně a bezpodmínečné respektování lidských práv a právního státu. A o to v tomto usnesení jde. Děkuji vám. Děkujeme vám. Jako další autor má slovo pan Madison, ale pan kolega není v sále a proto má slovo pan Sanchez Amor na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vyjádřit své uspokojení s tím, jak jednoduché, jak relativně jednoduché bylo dospět souhlasu jednotlivých frakcí s tímto usnesením. Jeden z důvodů je, že lidská práva v Turecku jsou v tak zoufalé situaci, že je stále obtížnější eh, hledat výmluvy pro to, co dělají tamní orgány. Nikomu snad neuniklo, že eh, turecký trestně právní systém je takový aparát, který se velice pečlivě využívá k tomu, aby se, podporovala aktua, aby se podporoval aktuální establishment. Všichni sledujeme případy mnoha starostů, kterým jsou odebírány funkce, jsou nahrazováni jakýmisi důvěrníky z eh, v uvozovkách věrné populace. Nehovoříme zde už vůbec ani o nějakém právu na spravedlivý proces. Hovoříme o starostech, kteří byli zvoleni svými občany a najednou jim vláda odebírá funkce. Jsou to většinou starostové z rivalské strany takže nemají ani šanci na spravedlivý proces, nemají žádné právní záruky. Zdá se naopak, že celý tento proces byl vybudován k tomu, aby vyhrožovali ostatním starostům, jako třeba starostovi Istanbulu, který musel k volbám dokonce dvakrát, eh, na podruhé měl daleko větší podporu. Fakt je, že co se týká strany HDP, nejde pouze o to, abychom vyjádřili solidaritu s touto naší sesterskou stranou. Hájíme místní demokracii v Turecku ať už eh, je pod hlavičkou čehokoliv. To, co se děje v Turecku, představuje jasnou snahu vlády utlačovat své obyvatelstvo. A proti tomu je potřeba bojovat, protože to, co se děje v Turecku, to nesmíme připouštět. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má paní Al Sahlány na minutu a půl. Bästa talman, ärade kollegor. Eh, Den já Vážení kolegové, <clears throat> já začnu tím, že poděkuji všem eh, kolegům za spolupráci a plodné diskuse o této rezoluci, že se zaměřujeme na to, co je důležité a co není. Tato rezoluce není jenom o tom, že předseda CHP, který vyhrál volby v Istanbulu, byl odsouzen do vězení 8 měsíců ve vězení za to, že dával věci na sociální média, což by v jiných zemích nemělo právní důsledky. Eh, jde o to, eh, že jde o tedy bývalé starosty a ukazuje to na to, jaké obavy má Evropský parlament k širším a komplexnějším problémům výzva, výzev demokracii. E, persekuce, opozice, zneužívání pravomocí, e, protiteroristické legislativy. Turecko je důležitou zemí pro Evropskou unii, ale bude představovat také velkou výzvu pro evropskou zahraniční politiku. Já doufám, že nebudeme Eh, potřebovat velkou řadu podobných rezolucí k Turecku a my doufáme, moje frakce doufá, že Turecko bude na pořadu jednání kdykoliv budou zneužívána lidská práva a principy eh, právního státu a demokracie nebudou respektovány. Doufejme, že budeme hlasovat pro tuto rezoluci a doufám, že podpoříme demokratický vývoj v Turecku. Děkuji. Paní Demirel má slovo na dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, obyvatelé v Turecku zvolili. A co se stalo? Zvolení eh, starostové nemohou vykonávat svůj úřad. Eh, obce jsou, nuceny, jsou postaveny pod nucenou zprávu a já jasně říkám, že to je nedemokratické a neakceptovatelné. A Eh, vláda AKP eh, zasahuje na mm, známé politiky IHP. Paní Halka eh, tam už byla jmenována předsedkyně IHP v Istanbulu. Nyní kvůli nějakému tweetu byla odsouzena na 10 let do, měze, do vězení, to je šílené. A teď je v Turecku eh, Eh, asi 500 lidí za mřížemi, představitelé opozice, více než 50 dnů, Seratin Demetáš a další. Těm všem patří naše solidarita, vážení kolegové. Erdogan eh, mm, tímto neposluje, ale zeslabuje utrpěl porážku v komunálních volbách. Kom, opozice se spojila, něco se může změnit. Ale kolegové, to není jenom právní stát, otázka svobody projevu, která je ohrožena. Jde o víc. Věděli jste například, že Turecko patří k těm zemím, kde jí dochází nejvíce vražd žen, že má rostoucí počet znásilnění, dokonce i dětí v náboženských zřízeních že dochází k úmrtí žen pracovnic v továrnách, že se e, zasahuje proti odborům. Všechno toto je podkopáváno. My musíme tomu věnovat větší pozornost. Turecko prochází krizí, ekonomickou i politickou. A tyto krize se navzájem ovlivňují. Já mohu říci jenom, že Obyvatelé jsou na tom hůře, Erdoganovi jde jenom o moc a Věnujme tedy Turecku v příštích měsících pozornost a začněme naší politikou, změníme naší politiku, skončíme s pokrytectví, ten pach, pakt o uprchlících, protože proto se musí stále více lidí utíkat z Turecka, protože nemají eh, již na živobytí. Řečník byl přerušen. Nyní má slovo paní Šojdrová

a docházelo i k teroristickým činům a domnívám se, že porušování pravidel a lidských práv, pokud je o volené starosty, je jenom pokračováním problému Turecka v posledních letech. Turecko se stává velkým vězením a místem, kde dochází k porušování lidských práv. K tomu dochází ale i v sousedních zemích Turecka. Dochází k násilí, k terorismu, k porušování lidských práv a vidíme, že to je tvrdá tvář Turecka, která je patrná všude, mimo jiné na Kypru. A nechceme jenom další rezoluci, ale konkrétní kroky Evropského parlamentu a jako poslanci musíme nahlas říkat, co si myslíme. Přejeme si eh, takováto opatření, nulovou toleranci vůči Turecku. Zde v Evropské unii musíme přijmout konkrétní kroky. A také mimo Evropskou unii musíme uplatňovat naše zásady. Není možné ustupovat vůči Turecku, pokud si skutečně přejeme, aby pravidla byla dodržována. Není možné, aby vaše země a i moje země dodržovaly lidská práva a jinde se to nedělo. Je třeba zmrazit aktiva Turecka a žádnou podporu terorismu v Turecku, žádnou pomoc všem těm, kteří destabilizují Turecko a sousední země. Toto, tato rezoluce určitě nedojme pana Erdogana. Pan Erdogan silně závisí na Evropské unii a dokud bude porušovat lidská práva a bude ohrožovat tímto způsobem samotné Turecko a dokud bude takto postupovat v Famagustě a na Kypru, tak to ukazuje, že Turecko se vůbec nebojí. Takže jediné, co je účinné, je zmrazit aktiva Turecka a omezit ekonomické vztahy s Tureckem. A to, to je donutí dodržovat lidská práva. Předseda, děkuji mnohokrát za socialisty. Paní Santos na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dochází k eskalaci útoku ze strany tureckých úřadů vůči obhájcům lidských práv a politikům. A to je předmětem velkého znepokojení v posledních letech. A ta Tyto postupy vůči komunálním politikům jsou jasným pokusem zvrátit výsledek voleb 31. března. Dochází k odvolání a nahražení těchto starostů, přičemž dosáhly absolutní většiny. Jsou nahrazováni nevolenými úředníky a dochází k jejich zastrašování a k zastrašování i ostatních eh, volených starostů. To vyžaduje naše, naši mimořádnou pozornost. Porušování práv občanů je červenou, je nepřekročitelnou mezí a to nemůže být tolerováno. Došlo k jasnému vítězství strany CHP v Istanbulu a skutečně to zaslouží naše odsouzení. terorismus a právo nemůže být používáno aby byly odstraňováni kritici eh, moci. Evropská unie nemůže tolerovat tyto pokusy o umlčení vůle po změně a porušování lidských práv. Děkuji mnohokrát za skupinu Renew. Minuta pro paní Strugariu. Děkuji, budu pokračovat rumunsky. po několika letech u moci základy Erdoganova režimu se začínají otřásat a volby v březnu znamenají, že ztratil kontrolu deseti největších měst Turecku. Odsouzení lídru opozice za urážky prezidenta na deset let do vězení jenom pomstou. Není to nic jiného než pomsta. Podobně i útisk osob za volný projev svých názorů a utlak novinářů. Erdogan ukazuje, že ne, nedbá politického rozhodnutí vlastních občanů. Posledním důkazem je skutečnost, že volení představení v Diyarbakiru, Vanu a dalších místech byly odvoláni ze svých funkcí. Musíme být neústupní v našem jednání s Tureckem a musíme přestat eh, s přetvářkou vytvářet vazby mezi ekonomickým partnerstvím a dodržováním lidských práv. Nejenom pro Erdogana, ale pro všechny nedemokratické režimy. Děkuji. Nyní pan Kunke za zelené. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie jako instituce a jakožto volení poslanci a poslankyně musí mluvit pravdu. To, co se léta a měsíce odehrává po velmi dlouhou dobu v Turecku, představuje zločin proti lidským právům a proti mezinárodním dohodám. Stovky demokraticky volených politiků, starostů, studenti, akademici, političtí aktivisté, kteří využili svá demokratická práva, byli zatčeni, a obviněni z terorismu a z toho, že jsou nepřátelé Turecka. Skupina zelených vyzývá turecké úřady, aby bezpodmínečně propustili všechny zatčené a odvolali obvinění vůči nim. Připomínáme Erdoganovi, že jej pozorujeme, vidíme, jak postupuje a budeme se proti tomu nadále stavět. Dějiny nás naučili, že nemáme na vybranou. Děkuji. Děkuji za skupinu ID. Pan Zimňok na jednu minutu. Dámy a pánové, v Turecku se situace opět zostřuje. Erdogan se chová jako absolutní vládce, vyhrozuje EU novými migranty, to je vydírání 2.0. Eh, proti Kurdům vede válku ve vlastní zemi a um, e, nyní sesadil demokraticky zvolené starosty jako oficiální důvod se je uváděna podpora PKK tvrdá kritika eh, bývalého premiéra a bývalého prezidenta ukazuje, jak je, jaký charakter má ve skutečnosti mají tato oficiální zdůvodnění. Eh, toto nedemokratické chování a hrozby eh, jsou, by, mm, by konečně měly vyvolat důsledky, proto vyzývám komisi, ukončete jednání s Tureckem. Turecko, eh, o přístupu Turecko nepatří do Evropy. Pan Zahradil. 4, 15 let členem eh, výboru přidružení Evropské unie a Turecka a letos jsem poprvé eh, do tohoto výboru nevstoupil prostě proto že mi připadá že

Děkujeme vám. Za e NGL pan Willumsen na minutu. Tusind tak, formand. Kære Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, situace v Turecku je zcela nepřijatelná. Demokraticky zvolení kurčtí starostové byli odstraněni. Levicový prokurdský eh, prezidentský kandidát Demertas je ve vězení. Jeho jediný zločin je, že využil svou svobodu vyjadřování. Další tisíce starostů, parlamentářů a členů strany HDP jsou rovněž ve vězení. A milí kolegové, Takovéto represe v Turecku musí mít své důsledky. To, co dělá Erdogan, nelze akceptovat. Musíme začít něco dělat. Milí kolegové, všechny ty miliony, které EU posílá do Turecka, s tím je potřeba skoncovat až do doby, než tam zajistíme demokratická práva. To si Turci zaslouží Zaslouží si to demokratická opozice v Turecku, zaslouží si to i evropští daňoví poplatníci. Děkuji. Děkujeme vám. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků za frakce. A teď má slovo paní Rees Mok na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji 452 321 voličům v East Midlands, kteří dali důvěru Brexit Party. Dnešní takzvaná debata se týká stavu demokracie v kurdských oblastech na jihu a východě Turecka. Zcela pochopitelně nám to všem činí určité starosti, že se u našeho souseda spochybňuje demokracie. Je však zcela bizarní tím pádem, že EU stále nevyloučila turecké přistoupení do svého údajně demokratického systému Unie. Samozřejmě to pravé pokrytectví je, že žádáme svobodnou a spravedlivou demokracii v mimo evropskou zemi, jako je Turecko. A tím pádem vlastně podkopáváme přání voličů v té samé zemi. Zrovna včera Britští eh, europoslanci z méně úspěšných stran žádali další odklad Brexitu, aby se věci mohly vyřešit. Snaží se tak eliminovat vůli britských občanů. Je velice smutné, když členové této ambiciozní federace eh, něco eh, kážou Turecku a zároveň zrazují své vlastní demokratické mandáty. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má na dvě minuty. Slovo má teď na dvě minuty pan Sokol. Chvála, gospodine podpredsjedniče. Svi znamo da je tu... Děkuji vám, pane předsedo. Víme, že Turecko je velice důležitý soused EU. Kromě hospodářské směny je dalším důležitým tématem migrace. A důležitý je také vliv Turecka na jihovýchodní oblast Evropy, jako je třeba oblast Bosny a Hercegoviny, kde Turecko má už po léta vliv, zejména prostřednictvím bosenských stran. To je něco, co bychom neměli a nesmíme ignorovat. Bohužel eh, evropská cesta Bosny a Hercegoviny byla ohrožena některými politiky, některými tamními politiky, například těmi, kteří nerespektují rozhodnutí ústavního soudu a těmi, kteří odpírají eh, principy právního státu tím, že chtějí zrušit ústavnost jednoho ustavujícího etnika. Co se týká Turecka, v minulých letech jsme zažili situaci, kdy eh, dochází k degradaci demokracie, omezuje, omezují se lidská práva, právní stát a ústavní pořádek. To se pak eh, zintenzivnilo po tom pokusu o převrat v roce 2016. Došlo k čistkám v justici a v, mezi akademiky a aktuálně vidíme, že zvolení starostové se zbavují svých funkcí. Jsou zbavováni svých funkcí respektive. Ta situace rozhodně není dobrá. Principy, na jakých bylo moderní Turecko vybudováno jako demokracie, právní stát a moderní eh, sekulární stát, který zřídil Atatürk, to už neplatí. Aby si Turecko zachovalo dobré vztahy s EU a aby si mohlo vyví, aby mohlo rozvíjet další dobré sousedské vztahy, musí se vrátit ke svým původním standardům. Nemůžeme už dále tolerovat aktuální situaci. Turecko se musí vrátit zpět k respektování právního státu. Děkuji. Děkujeme vám. Jako další má na minutu a půl slovo pan Heine Luma. Yes. Arvoisa arvoisa puhemies turkki on todellakin. pane předsedo <clears throat> turecko je pro nás velmi důležitým sousedem politicky, ekonomicky a také pro vztahy s občany. Já jsem byl v Turecku nedávno, setkal jsem se s lidmi, kteří byli současně optimisty, věřili v budoucnost, viděli možnost politické změny, demokratické a, vol, a volbami, ale také byli znepokojeni tím, co dělá ústřední vláda a jak se chová vůči zvoleným starostům. Turecko požádalo o členství v EU, je členem Evropské rady, Rady Evropy, pardon, a také uznává, že bude respektovat demokratické principy. My nemůžeme akceptovat to, co se děje v Turecku, totiž odstranění zvolených starostů. Pokud akceptujeme, no, přijmeme tuto silnou rezoluci, tak vyšleme jasný signál Turecku a občanům. My podporujeme demokracii i v Turecku. Děkuji, pan Gueta má slovo na jednu minutu. Dvě otázky, pane předsedo. Vážení kolegové, proč na úroveň represálie eh, není eh, eh, vždy v, v Turecku jenom proto, že to jsou kurdové? Toto, toto je tak nesrozumitelné, ehm, kromě toho, že jako to mluvili kolegové, že tam naděje v Turecku, Istanbul v podstatě Eh, znásobili svoje původní hlasování. A poslední eh, nebo eh, tři významné postavy té vlastní strany právě zabouchly stran, dveře, aby udělali, vytvořili vlastní formaci. Toto Erdogan stále více slepě do toho by je a je na čase znovu bránit demokraty v této zemi. Děkuji. Pan Alfonsi. Eh, urgentní rezoluce k situaci v Turecku, o které mluvíme eh, po nových útocích na demokracii spáchaných režimem pana Erdogana odvolání eh, starostů tří velkých měst Kurdistánu eh, po té, co byli zvoleni eh, občany. To je šokující, je třeba jednat se silně a jasně. Boj za demokracie je naději v Turecku, ale musíme si také uvědomit, že to je politický rámec, kdy jde o uznání práv Kurdů. Eh, jde o odmítání dialogu ze strany tureckého státu, co se týče naději Kurdistánu na skutečnou autonomii politickou. Jde o držitelnou demokracii v Turecku a um, Evropa může a musí přispět k tomu, aby se vytvořila. Slovo má Lancini na minutu. Grazie, Děkuji vám, pane předsedo. Nesmíme mlčet, když eh, turecký prezident Erdogan provádí takovéto odstraňování demokraticky zvolených kurdských starostů. Tito starostové, kteří jsou sumárně obviněni z toho, že jsou příznivci Eh, separatistické strany AKP jsou takto decimováni ze strany centrální vlády. I já jsem byl starosta a vím, jaké to je, když máte důvěru svých občanů. A způsobuje mi to velké rozhodčení, protože je to další pokus Erdochána zvrátit výsledek lidového hlasování. Evropská unie Předseda eh, komise a vysoká představitelka pro zahraniční politiku musí reagovat konkrétními kroky vůči takovémuto eh, lídrovi, který se nestydí vyhrožovat západu omezováním svobody svých vlastních občanů a islamistickou radikalizací své země. Ve vztahu EU-Turecko vidíme naprostou absenci jakéhokoliv pokroku ze strany Turecka, ať už se to týká severního Kypru nebo čehokoliv jiného. Podle mého názoru bychom měli alespoň my být koherentní s principy demokracie a svobody, které ustavují naši Evropu a je potřeba tím pádem jasně prohlásit, že takovéto chování odmítáme. Děkuji. Děkuji pan Georgiu na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, Pokaždé, když se mluví o Turecku, tak si vzpomenu na jeden obrázek. Na jedné straně pan Erdogan, který má ty čtyři miliony uprchlíků v hrsti a na druhé straně jeho obchodní zájmy směrem k Evropské unii. A takto má za rukojmí evropské občany. Pan předseda Můžete začít znovu, měli jsme problémy s eh, italštinou. Já spustím časomíru opět od nuly. Začněte znovu, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, pokaždé, když hovoříme o Turecku, tak eh, se mi vybaví obrázek pana Erdogana, který na jedné straně má ty 4 miliony uprchlíků a na druhé straně eh, obchodní zájmy Turecka, zejména vzhledem k Evropské unii. A to využívá vůči evropským politikům a evropským občanům. Evropští politici před ním klečí na kolenou. A dokud se to nezmění, tak si Turecko bude brát za rukojmí. Turecko bude porušovat práva, nebude dodržovat zásady právního státu, bude odvolávat ministry i starosty, bude pronásledovat Turky i Kurdy, ať už jde o politické oponenty, novináře nebo intelektuály. Změňte tuto, tento obrázek, pokud je to možné, abychom konečně učinili přítrž těmto nepřijatelným skutečnostem. Pan předseda, děkuji. Pan Lagos na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o demokratické citlivosti v tomto sále. Samozřejmě máte pravdu, když hovoříte o tom, co se děje v Turecku, ale já bych chtěl zmínit muže, který to zažil. Já jsem byl čtyřikrát zvolen poslancem řeckým poslancem, ale po dobu šesti let došlo k pronásledování vůči mé osobě a vůči straně, ke které jsem patřil. Byli jsme 18 měsíců ve vězení, zcela nezákonně. Po zásahu Antony Samarase a po audiovizuálních záznamech, které si můžete všichni poslechnout, došlo také k tlaku na prokurátory. Jde o porušování lidských práv volených poslanců. Netýká se to jenom Turecka. Je třeba potrestat Turecko, je postavení Turecka je nepřijatelné a Turecko se nikdy nestane členem Evropské unie. Nejde jenom o Erdogana v Turecku, ale celé Turecko porušuje zákony. A Turecko si dělá úplně, co chce. Předseda, děkuji. Pan Kefalojanis na jednu minutu. Odvolání tří starostů, kteří byli zvoleni, porušuje právo občanů a jejich vůli ve třech tureckých městech, ale také to porušuje pravidla demokracie. Turecko po pokusu o převrat v roce 2016 skutečně přistoupilo k čistkám které vůbec nesouvisejí se zásadami Evropské unie. Turecko nedodržuje pravidla právního státu, demokracie, nedodržuje pravidla řádného sousedství a základní práva sousedů, jako například výlučná ekonomická zóna na Kypru. A tato pravidla jsou neustále porušována. Evropská unie musí přistoupit ke konkrétním krokům. Evropa si přeje demokratické Turecko v Evropě, ale je nepřijatelné přijímat chování země, která ohrožuje Evropskou unii. A díky tomuto usnesení trestáme protidemokratický postoj tureckého vedení a pana Erdogana samozřejmě také. Děkuji. Slovo paní Inčer na jednu minutu. Pane předsedo, Včera jsem naslouchala eh, soudnímu řízení proti bývalému kurdskému eh, předsedovi HCR eh, a bylo jas zjevné komisaře pro lidská práva při Radě Evropy, že mírně řečeno jsou závažné nedostatky v tureckém právním systému. Podle výboru, které chrání žurnalisty a zprávy z roku 2000, 2018 Turecko má největší počet uvězněných novinářů na světě. Um, tři HDP uh, eh, starostové byli vězněni pět měsíců po té, co proběhly komunální volby v Turecku. Během zasedání jsem dostala text, eh, který mě informoval, že více starostů přišlo o pravomoci v Abuky a byli obviněni z terorismu, i když pracují mírovým způsobem ve prospěch demokracie a svobody všech občanů země. Evropský parlament je důležitým hlasem v boji proti za spravedlivý svět a je třeba, abychom tento hlas využívali a všichni vězni svědomí byli propuštěni. Děkuji, pan Buchajt má slovo na jednu minutu. Turecku stále přispíváme 1,1 miliardy euro až do příštího roku, místo toho, abychom ty rozhovory přerušili. A to na pozadí takzvané dohody o uprchlících s Erdoganem, která vyplývá k e, neochotě bránit vlastní hranice. Do jaké míry tato dohoda s Tureckem vlastně vedla k poklesu migračních toků, to je stále otázkou a to přes 6 miliard euro vyplacených z Evropy. A nyní Turecko hrozí, že se stáhne z té dohody opět. My vidíme, co se stalo starostům v Turecku. Někteří eh, mají téměř radost toho nechat se neustále vydírat. Evropská unie se nechává vodit za nos. Eh, mm, občané si přejí jasno, eh, jasné Eh, přijetí Turecka do EU. Konečně vytvořte jasné podmínky eh, ve vztahu k eh, despotovi. Děkuji, pane předsedo. My diskutujeme tuto znepokojivou situaci a chci zdůraznit pokrytectví EU v otázce demokracie. Komunální volby proběhly v Turecku v letošním roce, což vedlo k tomu, že opozice vyhrála v Istanbulu. Nicméně AK, na schůze AKP Erdogan řekl, že to, to, e, toto je nejlepší způsob, jak vyřešit problémy Turecka v rámci demokracie a práva. Mnoho z nás bylo zděšeno, dokonce Kýv Rhovstad řekl, že to je nehorázné rozhodnutí a ukazuje, že Turecko jde směrem k diktatuře a s takovým vedením není možné jednat o vstupu. Takže na jedné straně přední koordinátor Brexitu říká, že země nemůže vstoupit do EU, protože změnila výsledky voleb a na druhou straně podporuje Libdem, aby e, zvrátili e, výsledek e, demokratické volby v Británii. Děkuji. Pan Skytedal má, paní Skytedal má slovo na dvě minuty. Děkuji. Teoreticky je mnoho důvodů, proč bychom měli být trpěliví s Tureckem. Je to bývalý kandidátský stát, sehrává důležitou roli v migrační krizi, což představovalo výzvu pro naše členské státy. Nakonec ale vám dojde trpělivost. Mnozí z nás doufali v pozitivní vývoj v Turecku, demokratické instituce, které budou stabilní. Po pokusu o puč v roce 2016 je ta situace stále více neudržitelná. Erdogan a AKP eh, se nechtějí změnit. My žijeme v době, kdy hrozí, že nebude věnovaná ehm, dostatečná pozornost opakovaným zprávám ze stejné země. Já se obávám vyprazňování demokratického státu, demontáž demokratických institucí kterému není věnována odpovídající pozornost. V době, kdy se nám na obrazovce objevují stále více lajků a dalších zpráv. Um, zvolení starostů 31. března a jejich odvolání je jeden z dalších, jeden z dalších eh, metod, jak Erdogan zkouší naše trpělivost. Turecko není je jen tak nějaká země, je to kandidátská země členství v EU. A proto musí existovat limit, jak daleko se může odchýlit od demokratických principů a stále být považována za zemi, která se blíží plnému čtení členství. Děkuji. Pan, Pan Benifej má slovo. Děkuji, pane předsedo. Erdogan nás tak nějak bohužel navykl svými vážnými kroky jako je třeba sebrání pravomocí demokraticky zvoleným starostům na nejhorší. E, údajným důvodem je to, že to jsou kurdové z jihovýchodního regionu, což nám opět ukazuje, že hlasování pro Erdogána vůbec není součástí demokracie, protože on zkrátka demokracii neuznává. Jak můžeme říkat tomuto režimu demokracie, když lídři opozice jako Selaktin Dimirtaš je už tři roky ve vězení z politických důvodů a když se europoslancům a ostatním kolegům neumožňuje navštívit tuto zemi, jak jsme se snažili v roce 2016. Z těchto a mnoha dalších důvodů Musí být práce na finančních nástrojích pro východní sousedství EU v duchu velmi silných signálů pro Ankaru. Je potřeba eh, sebrat fondy eh, těmto autoritářským principům, je potřeba drasticky osekat prostředky, které dáváme té zemi jako celku, která je navíc kandidátem na rozšíření. Je potřeba ty fondy naopak nasměrovat na občanskou společnost a na základní svobody. Erdogan nám k tomu dává důvod. My už se nechceme muset zabývat jeho autoritarismem terorismem. Chceme místo toho podporovat tureckou společnost, která chce důrazné změny a my se k ní nesmíme obracet zády. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má paní Bicoto na minutu. Děkuji, pane předsedo. Jak nás učí historie, Turecko nikdy nebylo, nikdy není a nikdy nebude Evropou. Je to země 80 milionů muslimů, kde demokracie, svoboda a lidská práva jsou každým dnem porušovány eh, islamistickou diktaturou Erdogana. V těchto letech Evropa posílá do Turecka miliardy euro, tím eh, podporuje zemi, která je proti evropské demokracii, proti našim hodnotám, proti naší svobodě. Připomínám, že už několikrát eh, diktátor Erdogan vyhrožoval, že přenese náboženskou válku do našich zemí a do našich měst. Vážení kolegové, vážené kolegyně, teď je na čase skoncovat s tímto dobráctvím. Je potřeba mít i odvahu hovořit jasně a silně v tom smyslu, že Evropská unie okamžitě, ale okamžitě a navždy přeruší přístupové rozhovory s Tureckem do Evropy. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má na dvě minuty pan Furlas. Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady slyšel mnoho různých závěrů a řekl bych, že je na čase začít přijímat nějaké, nějaká opatření. Postoj Turecka se zdá být naprosto evidentní. Řekl bych, že invaze Turecka do mé země to eh, říká naprosto jasně. Já jsem z Kypru a jako kyperský europoslanec už mám skutečně dost všech těchto usnesení, kde se eh, Turecku dostávají určité sympatie. Potřebujeme odhodlaná opatření, a musíme hovořit jediným jazykem, jakému Erdogan rozumí. Myslím si, že je na čase, abychom začali něco dělat. Konec konců oběť té politiky, o které dnes hovoříme, je i má celá země. Vidíme, že Turecko porušuje zákony, mají kolem, eh, umístili kolem mé země vojenská plavidla a tím porušují usnesení OSN. Já si myslím, že takovéto chování nesmíme trpět z ničí strany. Vyzývám k tomu, abychom sjednotili své síly a přijali taková opatření, abychom Erdochanův režim donutili se změnit. Myslím si, že potřebujeme Ankaře vyslat naprosto jasné poselství. Tedy, pakliže se bude takto chovat i nadále, bude to mít svou cenu. Myslím si, že Turecko už nelze, k Turecku nelze už dále při, přistupovat schovývavě. Já bych rád podpořil rozhodný postup, kdy podnikneme jasné kroky proti ankarskému režimu. Děkuji. Děkujeme vám. Slovo má pan Mavrides na minutu. Děkuji, pane předsedo. Sesazení tří zvolených starostů, kteří jsou eh, Kurdy, to vyvolává otázky, na které musíme všichni hledat odpovědi. Například tedy, zda je dnešní Turecko skutečně demokratickou zemí a vlastně jak se k němu budeme chovat. Je potřeba eh, si na tyto otázky odpovědět například v Radě pro lidská práva, protože jsou to otázky, na které se ptali již příslušní komisaři pro lidská práva v Radě Evropy, že tam se jasně konstatovalo, že v Turecku dochází k systematickému porušování například nezávislosti justice. Otázka tak, která se nabízí pro nás, je následující. Můžeme mít justici, která bude sloužit jakožto nástroj té, které vlády, lze takovouto zemi nadále považovat za demokracii? Jinými slovy, Erdoganův režim využívá justici a justiční eh, instituce ke svým účelům. V Bosně nebo v jiných zemích dochází k tomu samému a mezi tím jsou, je, je, je například má země, tedy severní Kypr, nadále obsazena a my tak, tak nějak máme přihlížet islamizaci naší země. Já nevím, pane předsedo, stačí, že přijímáme jedno usnesení za druhým, nebo bychom měli přijmout opatření, která budou Turecko trošičku bolet. Děkuji. Pan Olivier má slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Nedávno turecký prezident pan Erdogan pohrozil tím, že pustí do Evropy vrnu uprchlíků, pokud nedostane další peníze. A tady platíme za chybu, kdy jsme naši životně důležitou ochranu delegovali jiným. Pan Erdogan se považuje za sultána nové osmanské říše. Ví, že politika je vztahem mocenským a je útočí na Řecko, na Kypr. A když na to poukázal jeden z kolegů zde v parlamentu, parlament jej neslyší. Využívá turecké diaspory a Evropská unie odvrací svůj pohled. Situace v Turecku je výmluvná. Evropská unie je říší slabosti. My nedbáme naši hraniční, naší hraniční ochrany a jsme vystaveni toku migrantů a je, tato migrace je požívána jako zbraň hromadného ničení. Je to zrada, není to jenom chyba. Děkuji. Pan Papadakis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Turecko uráží, pohrdá, pošlapává lidská práva a evropské hodnoty. A my, Evropa, my se držíme teoretických eh, prohlášení a rezol- držíme se rezolucí, aniž by se Turecko podřídilo našim požadavkům. Jaké jsou výsledky takové politiky? Nahradit eh, demokraticky zvolené starosty pod záminkou eh, spojení s terorismem a nahradit je úředníky státu. Předseda HDP Demirtáš byl také zatčen před několika lety a neustále to pokračuje. Stane se Turecko členským státem Evropské unie, přičemž ohrožuje členský stát Evropské unie a útočí na Famagustu. Děkuji, pan Majorino, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je zcela evidentní, eh, a ukázalo se to i opět v této debatě, že Autoritářství, jaké v dnešní době panuje v Turecku, je nepřijatelné. E, odstranění z funkce demokraticky zvolených starostů za KP není přijatelné. E, turecký režim se e, takto chová v podstatě ke komukoliv, kdo s ním může nesouhlasit k akademikům, soudcům nebo právníkům, o politickým oponentům i místní samozprávě, včetně běžných občanů. V podstatě je všechny chce skonvertovat na islámskou víru. Velice, eh, tato velice důležitá země se dnes nachází v demokratické a občanské krizi, což je velice varující. Je to varující i z geopolitických důvodů a v důsledku role, jakou Turecko hraje na mezinárodní úrovni. Diplomaticky toto nechce, nelze ignorovat. Musíme se ptát, zda je eh, vůbec ještě možné důvěřovat Turecku v tom smyslu, že by eh, se zhostilo svého úkolu z hlediska eh, migrační krize a respektovalo lidská práva migrantů. Děkuji, pan Džambacký má slovo. bravo kolegy. Sled eh, desetiletí na... Milí kolegové, po desetiletích porušování lidských práv a zatýkání novinářů, poté, co se Turecko vměšovalo do vnitřních záležitostí řady zemí, včetně Bulharska. Ukazuje se, že Erdogan je skutečně diktátorem a toto plénum konstatuje, že porušuje lidská práva. To je mimořádné politické gesto. Blahopřeji a je lepší pozdě než nikdy něco takového udělat. Erdogan je diktátor, to víme velmi dobře využil miliardy v Turecku, aby mohl pokračovat. A ty miliardy pocházejí od evropských daňových poplatníků. Chci uvést další příklad. Německý koncern vede jednání o dovozu, přičemž Turecko znečišťuje vzduch, nedodržuje žádnou ekologickou normu a evropská firma ne, zase bude vydávat miliardy v Turecku. Je to pokrytectví. Vyčerpali jsme seznam řečníků a nyní přistoupíme ke Catch Mám čtyři žádosti o slovo. Všechny byly přijaty. Pan Polčák na jednu minutu. Prosím dodržovat řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova i já Děkuji k odsouzení tohoto jednání zasazení eh, demokraticky zvolených starostů v turecku ke svým kolegům

proto si myslím v rámci rady evropy jsou ty nástroje omezené jak mohou tlačit eh, státy v rámci rady evropy na turecko ale my ty nástroje máme a pojďme je zkusit použít. děkuji. děkuji Zbavení funkce tří nedávno zvolených starostů za HDP ze strany tureckých úřadů jen navazuje na eh, takovéto již víc než dva roky platící pravidlo důvěrníků vládnoucí strany, které nejen, že vážně narušuje lokální demokracii, ale narušuje také místní infrastrukturu, kde eh, bují úplatkářství a různý takový systém kamarád šoftu. Je potřeba Turecko vrátit do funkčního stavu tím, že splatíme dluhy a obnovíme zásadní služby, například jenom tím, že budeme platit pracovníkům za práci. Já jsem přítelkyně HDP, mnohokrát jsem navštívila Diyarbakir a eh, šokovalo mě, jak je to město militarizováno pod vedením AKP. Eh, místní radnice je obklopena barikádami s osnatým drátem, jsou tam jsou tam vojáci a vojenská vozidla na každém kroku. Kdyby toto mělo být mé město a měla bych eh, tam nějakým způsobem volit místní radu, tak by nás to strašně rozhorčilo. Je potřeba vyzvat eh, eh, starosty za Labour Party, aby spustili takzvané twinningové projekty s kurdskými starosty. Je potřeba vyjádřit jim naši solidaritu. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Slovo má pan Pineda na minutu. Děkuji, pane předsedo. Starostové Diyarbakiru, Vanu a Medinu byli nahrazeni, uvězněni kritici a to vše za mlčení Evropské unie. Pokud jde o zprávu hranic, tak jsme poskytli přes 2 miliardy euro Erdoganovi. A kromě toho je tu i fond sousedství pro kandidáty na členství v Evropské unii. Veškerá tato podpora je, má jasné podmínky a Evropská unie se dívá stranou, když turecká vláda porušuje práva vlastních národů. Spolupráce a veškerá jednání musí být zmražena dokud Turecko nebude dodržovat základní lidská práva, a to se týká i propuštění politických vězňů, dokud Evropská unie bude stavět své ekonomické zájmy nad práva tureckého a kurdského lidu, tak žádná evropská instituce nebude moci poučovat o lidských právech Erdogana. Děkuji mnohokrát. Tím končí Catch Eye. Vidím tu silnou konvergenci názorů, paní komisařku, a nyní vyslechneme stanovisko komise. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, milí poslanci, děkuji za tuto aktuální diskusi, která ukazuje, ukazuje že obavy změněné na plénu o situaci právního státu v Turecku jsou stále aktuální. Místní volby v březnu a červnu v Turecku byli svědky účasti, na kterou Turci mohou být pišní. Avšak zajistě demokracii jde mnohem dále než eh, samotný volební proces. Vyžaduje to politické prostředí se svobodou projevu a úctou k pluralismu. A je zásadní, aby volení představitelé byli schopni také vykonávat svůj politický mandát bez strachu z represe a svobodně nebo bez obav ze zadržení. Po březnových volbách jsme byli svědky toho, že volení staro, zvolení starostové byly prohlášeni za nevolitelné a jejich eh, mandát byl předán kandidátovi, který získal druhý nejvyšší počet hlasů. Vysoká představitelka Mogherini prohlásila, že to ohrožuje volební proces a je to v rozporu s cílem tedy zajistit to, aby vůle lidu zvítězila. Dalším spochybněním je odvolání starostů Diarbakiru, Vanu a Marinu, kteří byli, kteří byli nahrazeni státními úředníky, což zbavuje voliče na místní úrovni jejich práv a vážně to ohrožuje a narušuje demokracii. Turecko musí odvolat tato opatření, která brání místní demokracii. To jasně navazuje na doporučení Benátské komise a na povinnosti Turecka jakožto člena Rady Evropy. My jsme mnohokrát uvedli tureckým orgánům, že jsme si vědomi bezpečnostních výzev pro Turecku a že je správné bojovat s terorismem. Avšak tyto bezpečnostní výzvy nemohou opodstatňovat propuštění a odvolání z politických důvodů a podobné legislativní kroky. Bohužel podobný vývoj se neomezuje pouze na nedávné místní volby. Řada novinářů, spisovatelů, politiků, akademických představitelů, kteří jsou v Turecku uvězněni. Osman Kavala, je zadržován přes dva roky. Celá ten demirtaž, který byl přítomen soudního jednání, který byl předmětem soudního jednání Evropského eh, soudního dvora politická práva a jeho případ a tato situace je také eh, patrná na situaci Saftana Čaftanoglu, v souladu s povinnostmi Turecka jakožto kandidátské e, země a členského státu Rady Evropy je třeba tuto situaci posuzovat. Nejde jenom o statu Turecka jako kandidátské země, ale jde také o typ země, který si občané Turecka zaslouží. Je třeba, aby ta země byla inkluzivnější a aby všichni občané se cítili v této zemi doma a mohli přispívat k pokroku turecké společnosti. V Evropské unii budeme i nadále podporovat silné, svobodné, bezpečné, prosperující a demokratické Turecko jako klíčového souseda a partnera v našem regionu. A nejenom jako kandidátský stát. Je to v našem společném zájmu přispívat právě k tomu a je to v zájmu a všichni turečtí občané by měli vědět, že se mohou spolehnout na Tureckou unii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Obdržel jsem sedm návrhů rezolucí. Končím rozpravu. Hlasování nastane dnes. Další bod se týká barmy Myanmaru a zejména situaci Rohingů a dám slovo na jednu minutu panu Čarneckému. Pane předsedající. Pane předsedo, paní komisařko, já mluvím jako jeden z autorů tento, této důležité rezoluce, která je nestranická před měsícem jsem se sešel s premiérkou eh, Bangladéše. Mluvili jsme o tom, že tato chudá, i když obrovská země, eh, přijala stovky tisíc lidí, kteří utíkali z Myanmaru. A není to problém jenom Barma, tedy Myanmaru, ale E, také sousedních zemích. Já si myslím, že náš dnešní hlas e, je potřebný, je to důležité a bude jistě slyšen. A toto je další rezoluce Evropského parlamentu, která se týká tohoto tématu, ale nikdy nestačí mluvit o lidských právech, základních právech, jako je právo svobody vyznání. Ehm, děkuji. Mm, pane předsedo, kolegové, to není poprvé, co se projednává situace Rohingů v Myanmaru a co vyzýváme eh, zastavení této tragédie a eh, vyzýváme svět, aby jedna. Není to začátek tohoto exodu z března 2017. Přes milion Rohingů opustilo Myanmar v několika vlnách od 90. let. Většina z nich, eh, co se dostala do Bangladeže, jsou ženy a děti. 40% jich je pod mladší 12 let. Mnozí šli lesem mnoho dnů, včetně těhotných žen, nemocných a dětí. Mnoho dětí eh, vyrůstá v prchlických táborech v okrese Cox Bazar je to největší uprchlický tábor na světě. Tam více než 600 tisíc lidí, kteří žijí na 13 kilometrech čtverečních. Pro mnoho dětí to je jediné místo, které znají. Jsou, hrozí jim choroby, nemají přístup ke vzdělání. To skutečně je e, smutné. Povinnost má povinnost pomoci těmto dětem. My všichni si pamatujeme, že v roce 2018 nezávislá mise OSN dospěla k závěru, že eh, byla spáchána zločiny proti lidskosti a možná genocida proti Rohingům. Eh, mise OSN z roku 2018 eh, vypovídá o sexuálním násilí, systematickém znásilňování, nucené sexuální akty ze strany mjamarských vojenských sil vůči ženám eh, Rohingů a transgender osobám. Eh, je třeba vyšetřit tyto násilí vůči Rohingům a je třeba povolat zodpovědné k odpovědnosti. Nejen to. Eh, Myanmar popírá, že k tomu vůbec dochází. Tyto tvrzení ale mají, jsou podloženy důkazy a svědectvími. Eh, ti, kteří eh, posvětili tyto násilnosti, jsou eh, stále na svých místech. Myanmar neumožnil misi OSN vstoupit do země i přesto, že stáhl spolupráci se zvláštním vys, OSN, který zvláštní zpravodaj chce stále pomáhat v otázkách lidských práv, takže je na čase jednat. Rada prodloužila eh, restriktivní opatření na Myanmar o jeden rok jako zmrazení aktiv, zákaz cestování 14 představitelů Myanmaru, rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu zahájit předběžné šetření eh, za zločiny spáchané na Rohingzích je vítaným krokem k směrem k odpovědnosti. Takže pachatelé těchto nejvážnějších trstních činů musí být povoláni k odpovědnosti. Děkuji. A slovo má paní Nina Jill. 100 tisíce Rohingů byl vyhnány z domovů v důsledku zvěrstev, ponižování a násilí v Myanmaru. Více než milion lidí žije v tábore v Coxy Bazar a usilují o důstojnost a o přežití. Jako uprchlíci v Bangladeši 25 tisíc dětí nechodí do školy, 97% mladistvých od 15 do 18 let necho, nenavštěvuje žádné vzdělávací zařízení. Potřebují naši podporu více než kdykoliv dříve. Bohužel, toto už není naší priorita a jede, jako jeden z hlavních uh, kdo motivoval tuto rezoluci, vás vyzývám, aby jednali a Bangladeš nezůstal sám a sám nečelil obrovskému počtu uprchlíků. Musíme společně s partnery v ASEANu zajistit respektování práv Rohingů, aby mohli začít žít normálně, ženy a dívky byly bezpečné, čí a děti měly přístup ke vzdělání. Děkuji. Pan Manet, Paet na minutu a půl. Vážení kolegové, poslední mise OSN Myanmar varovalo, že asi 600 tisíc Rohingů v Myanmaru eh, je ohroženo genocídou. Válečné zločiny proti této komunitě pokračují, armáda a vláda jsou beztrestní. Rohingové v Myanmaru jsou diskriminováni, jsou jim upírána základní práva, jsou předmětem svévolného zatýkání, Eh, omezené, mají omezenou zdravotní péči. Tisíce ro- rohingů v Bangladeši, kteří utekli před genocidou v Myanmaru, také čelí závažným problémům, protože tábory uprchlické jsou přeplněné, jsou tam nehygienické podmínky, omezený přístup k eh, mateřské zdravotní péči pro ženy a děti. Eh, děti nemají přístup k vzdělání, je tam hrozba pašování e, lidí, dochází je třeba dostat se do těchto míst a sledovat situaci na místě a poskytovat pomoc. Musíme zdůrazňovat e, potřebu toho, aby Myanmar dal občanská plná práva Rohingům. Mm, pachatelé těchto zločinců musí být povoláni k odpovědnosti. EU musí zvážit nástroje, použití nástrojů, které má, aby donutili armádu a Myanmar eh, eh, použitím zákazu vstupu, cílených šankcí a revize obchodních preferencí pro Myanmar. Děkuji. Paní Matia Marias. Marisa Matias. Děkuji. Já chci zdůraznit jako spoluautorka eh, důležitost toho, aby Evropská unie mluvila za Rohingy a proti sexuálnímu zneužívání žen a dětí. Toto je základní otázka, základní věc, kterou musíme odsoudit. Evropský parlament ale musí udělat víc. A proto apeluji na kolegy, aby zvážili eh, zprávu Mezinárodní eh, zjišťovací mise eh, s cílem ukončit zneužívání ze strany myanmarské armády. Tato mezinárodní mise soudí, že příjmy armády z zahraničních dochod výrazně posílily jejich schopnosti páchat porušování lidských práv. Evropská unie má preferenční práva. Lidská práva nejsou na prodej a já na vás apeluji, abyste uh, <clears throat> toto řešili. Pan Zdechovský má slovo. Paní komisařko, vážení kolegové, dovolte mi vyjádřit jednu věc. V oblasti lidských práv je Evropská unie motorem

Děkujeme. Teď budeme pokračovat řečníky za jednotlivé frakce. Za EPP má slovo na dvě minuty pan Lega. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Od roku 2017 více než 700 tisíc Rohingů bylo donuceno opustit své domovy v Myanmaru a stát se uprchlíky v Bangladeši. My víme, že ozbrojené složky mezi nimi způsobují teror tím, že odporným způsobem porušují lidská práva. To zahrnuje zabíjení, pálení vesnic a systematické genderové násilí. Myanmarské úřady tyto zločiny umožňují tím, že se k ním obrací zády a odmítají přivést vyníky k odpovědnosti tím, že vytváří telekomunikační blackouty v centrálním a severním státu Rakin, znemožňují mediální pokrytí těchto zločinů a nechtějí ani spolupracovat s mechanismy OSN. Víme také, že přibližně 40 rohinských uprchlíků, kteří jsou v táborech v Bangladeši, jsou děti, které jsou nyní nuceny vyrůstat v přeplněných uprchlických táborech bez jakékoliv naděje na lepší budoucnost. Já sám jsem do Myanmaru podnikl před dvěma lety eh, eh, studijní cestu a mohu vám říci, že budoucnost eh, rohinských dětí mizí doslova do písmene člověku před očima. Myanmar Rohingy vůbec nechrání. Všichni známe to známé rčení, že eh, aby zlo zvítězilo stačí, když dobří lidé nebudou dělat nic. V minulém století Evropa trpěla holokaustem. Ani tehdy dobří nedělali nic. V tomto případě je potřeba, aby myanmarští politici a i my jsme dělali více. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Za SAD má na minutu slovo paní Arena. Děkuji, pane předsedo. V pondělí experti mise OSN předložili zprávu, které potvrdil, že 600 tisíc Rohingů je v ohrožení genocidu v Myanmaru. Stejní experti před rokem zmínili skutky, které se blíží genocidě vůči Rohingům. 700 tisíc Rohingů muselo opustit Myanmar a směřují do Bangladeše. Je to nejvíce pronásledovaná menšina na světě. Poukázat na tyto nespravnosti je důležité. Poukázat na tyto zločiny je důležité pro nás, ale nestačí to. Vyzýváme, aby Unie, ale také mezinárodní společenství se přimluvilo za to, aby pachatelé těchto zločinů byli hnáni k odpovědnosti. Vyzýváme, aby mezinárodní společenství přijalo sankce vůči stovce důstojníků zapojených do těchto zločinů a kteří jsou uvedeni ve zprávě OSN. Chceme revidovat obchodní vztahy s Myanmarem ve světle zločinu proti lidskosti. Děkuji vám. Děkuji. Za skupinu Renew pan Benion na jednu minutu. Rohingové jsou etnickou skupinou, která nebyla oficiálně uznána jako etnická skupina a tudíž nemá doklady totožnosti. Od roku 2011 etnický konflikt s Rohingy, který je podporován eh, různými faktory, je zejména záležitostí vlády. Pokud jde o etnické čistky, jak na to poukázal generální tajemník OSN, se dostala toto se dostala tato skutečnost do povědomí mezinárodního společenství je, bylo třeba si stěžovat na omezení svobody i v Bangladeši a zejména v táboře Cox Bazar. Jsem přesvědčen, že Rohingové by měli mít veškerá občanská práva v Myanmaru. Byl to jejich domov po celé generace a nemůže jim být tvrzeno, že jsou cizinci ve vlastní zemi vnitřně přemístěné osoby a uprchlíci mají mít možnost důstojně žít v Myanmaru a obnova vesnic a návrat půdy jsou bezpodmínečně nutné. Je třeba plnit veškeré povinnosti podle mezinárodního práva, abychom ochránili veškeré jedince bez ohledu na původ či náboženství. Děkuji za ECR paní Mobarik na jednu minutu. Pane předsedo, paní komisařko. Tragedie Rohingů se stává další z nevyřešených humanitárních případů, které může, mohou Spojené národy napsat do svého seznamu. Bangladeš byl ponechán z důsledky hrůzných činů svých sousedů. A zařazení těchto osob jako uprchlíky měl za následek, že 350 osob dostalo povolení od Myanmaru se navrátit. Tak to by to trvalo stovky let, než miliony přemístěných osob se budou moci vrátit. A ti, kteří by byli určeni, by měli mít snahu se vrátit a také věřit, že budou v bezpečí. Je třeba obnovit základní lidská práva a svobody Rohingu. Jejichž předky žili ve státu Rachnín téměř tisíc let. A ti, kteří jsou vini zločiny proti lidstvu, musí být pohnáni k odpovědnosti a před spravedlnost. Vyzývám parlament, aby se držel svých zásad a podpořil tuto rezoluci. Děkuji mnohokrát. Eh, skončili jsme se seznamem řečníků za politické skupiny a nyní pan Castaldo, ale nevidím ho, takže dám slovo paní Ward na jednu minutu. You have the floor. Oh. Uh, eh, omlouvám Castaldo se. Pan Castaldo tady není. Takže začínám. Dva roky uplynuly a čas se zastavil pro eh, milion eh, persekuovaných rohingů, kteří se nemohou vrátit do země, která je jejich domovem po násilnostech, které, kterým čelili. Ehm, Pokus o repatriaci selhal, což ukazuje neadekvátnost podmínek návratu. Myanmarská vláda musí vytvářet podmínky, které umožní bezpečný a důstojný návrat. Podle Mezinárodního výboru pro záchranu milion rohingů přežívá čistě z humanitární pomoci. Já vyzývám EU a mezinárodní společenství, aby vytvořila střednědobý plán pro řešení této krize a vyzývám Myanmar, aby řešila příčiny, totiž systematickou persekuci a násilí. Nesmí dojít k vojenské beztrestnosti těchto případů ehm, porušování lidských práv Rohingů. Musí existovat udržitelné podmínky, by aby komunita mohla prosperovat a nejenom přežívat po utrpení, kterému čelili. Navzájem chci zdát hold svým kolegům v Labour, Afsakánovi a Vodžitkánovi za jejich práci v této věci. Děkuji. Jako další má slovo pan Kivček, ale nevidím ho tady, takže pan Bělan dostane slovo za jednu, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je nepochybné, že největší náboženská skupina, která je persekuována, jsou křesťané ve 128 zemích světa a já doufám, že náš parlament bude hájit také práva křesťanů. I v tomto mandátu. Pokud ale chcete chránit křesťany, musíme hájit i jiné náboženské skupiny a jednou z nich jsou rohingové. Persekuce, které začaly před des, několika desetiletími, pokračují i přes demokratizační proces v Myanmaru v roce 2015 měly přestat tyto persekuce. Bohužel z e, několik set tisíc lidí bylo e, vytlačeno z Barmy do Bangladéše a ti, kteří tam zůstali, tak jsou stále persekuováni. Je to potenciálně velmi bohatá země, protože tam jsou přírodní zdroje, i geostrategicky je to důležitá země, takže aktivity ty mezinárodních velmocí jsou obrovské. Čína, ehm, USA, ale Barma nebude mít místo mezinárodní společenství bez vyřešení tohoto problému. Paní Kiniči na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. podle hlavního žalobce Mezinárodního soudního tribunálu došlo v Myanmaru k zločinům proti lidskosti v souvislosti se situací Rohingů. Tato situace představuje jednu z nejhorších humanitárních krizí a nejvíce zasažené jsou tím děti. Podle dostupných údajů v červenci 2019 se uprchlé děti z Myanmaru v Bangladeši nachází v uprchlických táborech v, obrov, v hrozných podmínkách, hrozí jim násilí, sexuální násilí, nedostatek vzdělání a tak dále. A navíc mnoho z nich nemá vůbec žádný rodný list, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. Myanmar by měl jejich národnost potvrdil. Eh, Rohingové nemají možnost získat občanské dokumenty, nemají přístup k sanitárním službám, nemají přístup k vzdělávání, vlastně nemají ani status uprchlíka, což hrozí, že vzni- čímž hrozí, že vznikne generace takzvaných ghost children, tedy takzvaných eh, dětí, které vlastně nikdo nezná, nikdo je nechce. Je potřeba vyzvat Myanmar, aby respektoval práva uprchlíků. Děkuji. Děkujeme, následuje Catch the Eye. Každý má jednu minutu. Jako první pan Hetman. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, v pondělí byla vydána nezávislá zpráva OSN, kde se objevují velice vážné informace o rohinzích Myanmaru. Genocida se zdá hrozí víc než kdy jindy. A zpráva dochází také k tomu závěru, že myanmarská vláda neudělala vůbec nic proto, aby ukončila násilí, ke kterému tam dochází. A proto musí mezinárodní organizace podniknout koordinované kroky, aby zatlačili na ty, kteří jsou za tuto situaci odpovědní. Je zapotřebí, aby viníci byli pohnáni před spravedlnost. Je potřeba zajistit přístup do Myanmaru pro humanitární organizace –

Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, milý pane předsedo. Je to již více než dva roky od eh, strašných událostí ve státu Rakhine v Myanmaru, které donutily více než 700 tisíc rohingů prchnout do Bangladeše. V současné době je v Cox Bazaru více než 1 milion rohingských uprchlíků. Jinými slovy, toto je největší uprchlický tábor světa. Jedná se o vážnou uprchlickou krizi. Je zde obrovské riziko radikalizace uvnitř tohoto uprchlického tábora. Situace v tomto uprchlickém táboře se zhoršuje. Více než 500 tisíc dětí nemá přístup ke vzdělání. Výhled na nějaké rychlé navrácení uprchlíků do Myanmaru bezpečným, důstojným a dobrovolným způsobem je stále vzdálené, vzdálenější nedávné době podnikl eh, druhý marný pokus o repatriaci 350 tisíc uprchlíků. Nikdo totiž se nechtěl do Myanmaru vrátit, protože tam stále nejsou dostatečné podmínky pro to, aby se tam někdo vracel. Kromě toho, že celá situace představuje vážnou humanitární krizi, musíme si uvědomit, že se postupně vyvíjí do dlouhodobé politicko-bezpečnostní výzvy. Proto je potřeba zajistit intenzivnější diskuse, abychom zajistili lepší výhled samotným uprchlíkům. Je potřeba řešit bezpečnostní situaci v Koksbazaru, je potřeba zajistit dobré živobytí a vzdělávání v, v uprchlických táborech, e, řešit otázku dopadu takovéhoto množství uprchlíků na e, infrastrukturu infrastrukturu státu Bangladeš a tak dále. Evropská unie bude i nadále žádat udržitelné řešení pro Rohingy a bude žádat, aby myanmarské orgány zajistili, že v Myanmaru budou existovat podmínky pro bezpečné, důstojné a dobrovolné navracení se. Toho lze však dosáhnout pouze tím, že přijmeme doporučení poradenské komise pro stát Rakhine, eh, které potvrdil konec konců eh, i Myanmar. Tato témata všechna byla zmíněna na lidskoprávním dialogu s Myanmarem v červnu 2019 v Čanguru, eh, což bylo zasedání, kterému předsedal Evan Gilmore, tedy zvláštní vyslanec EU pro lidská práva je potřeba eh, zajistit posílený monitoring, je potřeba zajistit další bilaterální schůze a je potřeba apelovat na Myanmar, aby vytvořil takové podmínky, které budou umožňovat bezpečné, důstojné a dobrovolné navracení se Rohingů do své země původu. Zároveň Evropská unie bude pokračovat v prosazování toho, aby ti, kteří páchali vážná porušování lidských práv byli popohnáni před spravedlnost. Už máme seznam 14 jednotlivců a celou situaci a systém sankcí budeme i nadále revidovat. Na závěr, vážení poslanci a poslankyně, Evropská unie bude i nadále pomáhat s ulehčováním toho utrpení Rohingů v Bangladeši a bude se i nadále angažovat na straně Myanmaru, aby se umožnil eh, na uprchlíkům návrat do vlasti. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní komisařko. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení k závěru debaty. Ta usnesení jsou z následujících frakcí ECR, Zelení, EFA, SAD, Renew, GUE, NGL a EPP. Tímto je rozprava uzavřena, hlasovat se bude dnes. Další rozprava na pořadu jednání je na téma Irán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím. Debatu zahájí autoři. Na jednu minutu má slovo paní Fotiga. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ráda bych vzdala hold ženám Iránu. Chtěla bych vzdát hold jejich odvaze, odhodlání, a to nejenom v boji za práva žen, ale také v tom, že hovoří na obhajobu celé společnosti proti tamnímu režimu jedno z hlavních opozičních hnutí v Iránu, tedy ta eh, Národní rada odporu, tak to, té také šéfuje jedna dáma. V nedávné době bylo mnoho žen odsouzeno k dlouhým nepodmíněným trestům pouze za to, že demonstrovali proti povinnému nošení hijábu. A šlo také o ženy s dvojím občanstvím, tedy občanstvím z Iránu a občanstvím z EU. I tyto ženy společně s muži trpí persekucemi v Iránu. Žádáme proto jejich okamžité propuštění z vězení. Děkuji. Děkujeme vám. Na dvě minuty má slovo paní Neumann. Vážení kolegové a kolegyně, mnoho z vás tuto tradici jistě dobře zná, tedy že 8. března eh, dáváme ženám u příležitosti Mezinárodního dne žen květiny. To je velice mírumilovný, možná až příliš mírumilovné vyjádření práv žen. 8. března letošního roku ženy v Iránu, v Teheránu, rozdávaly v metru květiny eh, tam je takový prostor, který je vyhrazený ženám a tři ženy vyjádřili své pocity ještě jasněji. Řekli, že si přejí, aby jednoho dne mohli buď s hijábem nebo bez hijábu chodit v Teheránu i po ulicích, protože v Teheránu, v Iránu je dost prostoru pro všechny. A viděli jsme na jednom eh, videu na internetu, jak ženy s hijábem a bez hijábu šly ruku v ruce. A viděli jsme, nebo cítili jsme z toho takovou atmosféru rozpuku. Jaká byla reakce eh, iránského režimu? Eh, Persekuce, šikana a nepodmíněné tresty až 25 let. Dokonce eh, nositelka Sacharovovy ceny byla odsouzena na 33 let eh, nepodmíněně ve vězení, protože si dovolila takovéto ženy obhajovat před soudem. Jednu věc ukazují tyto tresty naprosto jasně, že iránský režim si připadá těmito odvážnými ženami ohrožen. No, eh, Situace v daném regionu je opravdu složitá a v posledních dnech se stává ještě složitější, ale já si myslím, že právě tehdy, když to není tak úplně jasné s tím dobrem a zlem, že se musíme my postavit za ty, kteří eh, bojují za lidská práva, kteří bojují proti diskriminaci žen, například v iránském metru, kteří protestují proti sexuálnímu násilí a proti všemu tomu ostatnímu. Je toho ještě spousta, co je v Iránu nespravedlivé. Milí kolegové, milé kolegyně, eh, pokud se někde jinde porušují lidská práva, pak my zde v tomto parlamentu nesmíme mlčet a tím pádem je potřeba, abychom se semkli za, to, za tímto usnesením, abychom iránské ženy podpořili. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Minutu a půl má paní Tegutelant. Děkuji. Fru komisionár. Fura veckan... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, minulý týden jsme mm, viděli mnoho zpráv o um, strašném smrti Zahra Tevedis po uh, těch různých zraněních, která utrpěla po té, co byla zatčena a odsouzena k brutálnímu uvěznění za to, že se chtěla jít podívat na fotbal. To je tak přirozený akt, na který by měl mít právo každý a je to obrovsky tragická událost. moje solidarita, solidarita tohoto parlamentu jde její rodině, myslíme na ní. Dnešní diskuse je o situaci ženských práv a její aktivistů ženských práv, eh, uvězněných ehm, mm, osob s dvojí státní příslušností. My vysíláme jasný signál, že situace vym, žen, které bojují za lidská práva v Iránu, se musí zlepšit. Mnohé byly uvězněny jenom proto, že se bránili diskriminaci. Jsou to případy, kdy aktivist aktivisté za lidská práva, ženská práva, žurnalisté, odboráři, ekologičtí aktivisté jsou vězněni. Bez soudu celé měsíce i roky. To vede k velkému trpení. Muhange eh, Nashin Satune, Nages a Amadresa Jalani a další uvěznění dvojstátní příslušníci, aby byli okamžitě propuštěni a aby se s nimi zacházelo spravedlivě. Děkuji. Minuta a půl paní Rodriguez Ramos. Pane předsedo, Nyní diskutujeme urgentní rezoluce o okamžitém propuštění všech ženských aktivistek, které byly odsouzeny v Iránu a za osvobození eh, občanů s dvojím pří, státní příslušností EU a iránské, které čelí obtížné situaci ve vězení v Iránu, nemají přístup k rodinám, k právníkům ty ženy, které byly nedávno uvězněny. Eh, to eh, bylo vlastně v důsledku videa, kdy si sundali šátky a předávali si kytky a vyjádřili přání, aby ženy prostě měly možnost být spolu, ať mají na sobě eh, šátky nebo ne. To byl je, jejich jediný zločin a to je vnímáno jako porušení národní bezpečnosti v Iránu a dostali 23 let vězení bez spravedlivého soudu, bez toho, aby si mohli vybrat právníka. Iránské orgány začaly skutečné kampaně eh, harassmentu, om, potlačování aktivistek, právníků, kteří je brání, novinářům, kteří šíří tyto informace a budou pokračovat Nevzdají se. Tyto ženy, tyto ženy mají pocit, že jejich země se stala vězením. Oni bojují za svoji budoucnost, za budoucnost svých dcer. Proto tento parlament musí vyslat jasný signál jedna komisi v tom smyslu, že politický dialog s Iránem eh, musí mít jasnou politickou prioritu, což je Eh, obrana ženských práv a práv dívek v Iránu. A také eh, musí vyslat eh, jasný signál těm aktivistkám, že nejsou sami, že Evropský parlament je s nimi, se všemi, kdo odolávají. Děkuji vám. Bohužel máme spoždění, takže bych chtěl požádat aby eh, kolegové respektovali řečnickou dobu. Tři minuty paní Zovko. Děkuji, paní nepředsedo. Iránské orgány kriminalizují aktivisty v oblasti lidských práv, právníci, aktivisté, čili neustálému obtěžování, zatýkání, persekucím za jejich práci. Touto rezoluci Evropský parlament vyzývá Irán, aby eh, zrušil všechny tyto rozsudky okamžitě bez pochybně a pro, mm, bezpodmínečně propustil všechny aktivisty, všechny osoby s dvojí příslušností, kteří jsou svévolně zadržovány. Tři iránské ženy se odvolaly, když protestovaly proti povinnému nošení závoje. E, protest byl mírový a obhajoval právo žen rozhodnout se, zda budou nosit hijab nebo ne. Tři ženy byly usvědčeny a odsouzeny na 16 až 23 let vězení. Důvodem bylo, že jednali proti národní bezpečnosti a propagovali morální korupci a prostituci. Tento případ je jasný no, ukázkou nepřiměřených trestů. Tyto ženy byly zatčeny, i když pouze vykonávaly své právo svobody projevu, což je základním právem každého člověka. Iránská žena se zapálila na protest proti zatčení, protože se chtěla podívat na fotbal na stadionu. Eh, I přes tato porušování práv žen rezoluce reaguje na iránská opatření proti osobám s dvojí státní příslušností. Tyto osoby byly zatčeny na základě vágních nebo nespecifikovaných obvinění a odsouzeny bez soudu. Je jasné, že Irán tvrdě Eh, porušuje lidská práva. My jako demokratický orgán, které, kteří reprezentujeme uvězněné evropské občany, máme morální povinnost je podpořit a jednat rezolutně. Tento parlament, pane předsedo, má chránit všechny evropské občany, ať jsou kdekoliv. Irán je jeden z zakládajících států OSN. Ratifikoval právně závazné dohody podle mezinárodního práva o respektování lidských práv. Nicméně realita ukazuje, že své závazky nerespektují. Touto rezolucí vyzýváme iránské orgány, aby zastavili své represálie a implementovali mezinárodně dohodnuté standardy. Vážení kolegové, prosím, projevte svoji podporu tomuto, těmto svévolně zatčeným ženám, občankám EU a vyšlete jasný signál iránským orgánům. Děkuji. Děkuji. Minuta a půl, paní Ernst. Dámy a pánové, já jsem jedna z mála eh, poslanců, kteří aktivisty pro lidská práva Ehm, Teheránu vlastně osobně poznali v roce 2013. Ehm, byla ehm, propuštěna o tři roky později znovu zatčena, 2018 znovu eh, zatčena, 2019 dostala 33 let vězení za to, že odložila šátek a tím podpořila protest. To jsou skutečně tváří v tvář takovýmto rozsudkům nemůžeme mlčet. Bez ohledu, co jiného se tam děje, my nesmíme mlčet. To mezinárodní solidarita za každou z těchto zatčených žen i za ty jejich jména neznáme. A na adresu iránské vlády chci říci jednu věc. Civilizační pokrok není možné trvale ignorovat. Není možné ho zastavit. Můžete ho zpomalit, můžete jeho reprezentanty eh, zavřít, můžete je eh, umlčet, ale myšlenka svobody a rovnosti to nelze odstranit. Ani zákonem, ani násilím. A to je proto, že to z nás dělá lidi, zakládá to naše univerzální práva. Ať je to v, Drážděna, v Dražděnech Hongkongu nebo Teheránu, Budoucnost Iránu jsou ženy a nikdo jiný. A to ne, na tom nezmění ani vůdce revoluce. Děkuji vám. Děkuji a nyní následují řečníci za politické frakce jménem EPP, křesťanští demokraté, pan Sikorsky, dvě minuty. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Irán, Iránská islámská republika, je masivním porušovatelem lidských práv a ženy jsou předmětem těchto porušení. Jsou trestány za něco, co nejsou žádným zločinem. Šítská společnost se píšní tím, že liberálnější než jiná vyznání, ale dnes je Irán zemí, která popravuje nejvyšší počet vlastních občanů, přičemž iránská justice nepoužívá kritéria, která bychom uznávali. Středověcí muláhové používají tvrdé tresty vůči osobám, které podle našich norem nespáchaly nic trestného. A asi mám pravdu, když řeknu, že Irán má trest smrti za homosexualitu. Takže bych se rád plně připojil ke všem hlasům, které zde zazněly na obranu obětí iránské nespravedlivé justice, zejména žen, které se staly terčem této justice. Irán je také dnes geopolitickou výzvou. Došlo k útokům na saudská ropná zařízení, nemám pochybnosti, že tyto útočné zbraně nebyly postaveny rebeli někde v horách, ale od někud přicházejí. Před několika týdny došlo k útoku na tankery v Hormuzské úžině. Teokratická vláda se snaží provokovat Spojené státy a vyprovokovat ozbrojený útok. A Věřím, že ani Spojené státy, ani my se necháme vyprovokovat, protože jsme byli už vyprovokováni v minulosti a ty důsledky se mi nelíbily. Děkuji. Děkuji za SAD pan Picula na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nemůžeme mlčet, když jsou ženy uvězněny za to, že se chtějí dívat na fotbalový zápas. Dlouhé tresty za mírové protesty jsou ukládány a je vynucován určitý životní styl. Tresty uvěznění jsou ještě umocněny byčováním. A tyto ženy jsou někdy i občankami Evropské unie, které bojí za svůj, za svůj životní styl a své právo na život. A všichni uvěznění mají nárok na zdravotní péči a na právní zastoupení, když jsou ve vězení. Lidská práva jsou nescizitelná bez ohledu na to, kde se člověk nachází a Irán musí uvést do souladu svou legislativu s mezinárodním právem a s příslušnými podepsanými umluvami. A my musíme na to dohlédnout v našich multilaterálních i bilaterálních vztazích. Za skupinu Rinu paní Porit na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nazin Zagary Rakliv, eh, moje volička, která má dvojí národnost, byla nezákonně uvězněna na více než 12 dnů. Původně neměla přístup k soudu po celé měsíce a potom ji eh, nespravedlivý soud odsoudil. Eh, ve vězení byla Nazarin zbavena řádné zdravotní péče nemá nárok na mezinárodní telefonické hovory a svou dceru Gabrielu může eh, vidět pouze jednou za měsíc. To se rovná vlastně únosům rukojmí. Nazedin eh, prohlásila, že podstoupí další ledovku, pokud nebude mít přístup k základním lidským právům. Její muž eh, Richard řekl, že její případ už není sledován britskou vládou. Boris Johnson jako minister zahraničí také přispěl ke zhoršení jejího postavení a nesešel se s jejím manželem Richardem od té doby, co se stal premiérem. V takovýchto okolnostech Evropská unie musí dát zaznít svému hlasu. Nasadí není sama. Další občané dvojí národnosti trpí porušováním lidských práv v iránských vězeních a je jim upírán řádný proces. Kolegové, je naší povinností povstat na jejich ochranu a prosím, podpořte toto usnesení. Děkuji za zelené pan Urtason na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Postavení žen v Iránu je stále více znepokojivá a náš parlament nemůže mlčet. Poslední případ je tragická smrt eh, mladé ženy Saha Koedeny, která se upálila, když čelila uvěznění 6 měsíců za pokus sledovat eh, fotbalový zápas v přestrojení za muže. Je, je to jediný režim na světě, který brání ženám vstoupit na stadiony. 32 osob bylo zadrženo a 10 uvězněno za protestování povinného, za používání povinného protestu proti používání povinného hijabu. Proto požadujeme osvobození všech zadržených osob, které jsou zadržovány protiprávně. Navíc dochází k závažné diskriminaci žen, například co se týče péče o děti, sňatku, rozvodu. Jsou také diskriminovány ekonomicky. Tato soukromá i veřejná diskriminace musí přestat. A tady vyzýváme, aby Evropská unie a členské státy Evropské unie zdůraznili och, ochranu těchto žen. My si nepřejeme jadernou válku s Iránem. Nechceme, aby tyto hrozby byly využívány proto, abychom se přestali starat o tato témata. Musíme každopádně hájit lidská práva v těchto zemích. Je zásadní, aby nukleární dohoda mohla pokračovat. A je třeba, aby feminismus protchnul veškeré vnější vztahy Evropské unie a osud žen musí být na prvním místě v těchto věcech. Jménem za identitu a demokracii paní Sardone na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Možná ne všichni vědí, že iránské ženy až do 70. let byly jako my, oblékaly se jako my, mohly získávat vzdělávání přesně jako my. V roce 79 však přišel aktuální režim, tedy náboženské republiky, kde jsou práva žen pošlapávána, vypadají v podstatě jako ve středověku. Dříve měl Irán národní ženský tým ve fotbale, basketbalu, ve volejbalu, ale dnes už nic takového není. Ehm, ženy se nutí ehm, nosit hijab, ale oni nechtějí. A proto se objevují aktivistky, které každým dnem pracují e, na obhajobě vlastních práv. A vidíte, co se děje e, v boji proti ponížení žen v této zemi. Velice často e, se Evropská unie bojí v takovýchto případech vystupovat ať už ze strachu nebo z nějakého jiného důvodu. Ovšem v tomto boji nelze přestávat. Je potřeba mluvit jasným hlasem a ne jen mlčet. Děkuji vám. Děkuji. Jménem evropských konzervativců a reformistů má slovo pan Vaškovsky na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážená paní komisařko, jako bývalý polský velvyslanec v Iránu musím říci, že eh, mi ne, nečiní žádné potěšení, že musíme dnes řešit eh, toto eh, nepěkné chování iránského režimu. Já bych daleko raději hovořil o příspěvku iránské kultury k naší vlastní civilizaci. V době války v Perském zálivu eh, jsme od Iránu a v současné době také od Iránu čekáme pozitivnější, konstruktivnější roli. Očekáváme, že Irán bude respektovat lidská práva svých vlastních občanů při nejmenším a těch, kteří v té zemi ať buď žijí, anebo ji eh, navštěvují. Předpokládáme, že Irán ukončí svou politiku nahodilého zatýkání a okamžitě a bezpodmínečně propustí všechny občany z dvojí národností, kteří jsou eh, v současné době v tamních věznicích a že propustí všechny zastánce lidských práv a zejména bojovníky za práva žen. A nakonec také doufáme, že se Irán do budoucna zdrží jakékoliv ofenzivní politiky v daném regionu. Pakliže by si Irán skutečně vážil přátelských vztahů s Evropskou unii, něco s těmito svými politikami urgentně udělá a začne dodržovat mezinárodní normy a standardy. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď za GUE NGL pan Volis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Víme, že iránské společnosti eh, hrají ženy mnohem významnější roli než například v Saudské Arábii. A řada otázek eh, spojených eh, s ženským právy se tady samozřejmě pořád ještě musí změnit. Nicméně je potřeba zmínit také o nezákonných amerických sankcí na Irán a že to vede k podmínkám, ve kterých potom ženy a děti těžko přežívají. Tyto sankce postihují zejména ty nejslabší ve společnosti, ženy a děti. A říkat, že eh, podporujeme lidská práva osob a přitom eh, nejsme ochotni eh, udělat něco proti tomu, aby se zastavily ekonomické sankce, vypovídá mnohé o politické povaze těchto prohlášení. Irán je v mezinárodní blokádě a my jim musíme pomoci, jak se z té slepé uličky dostat protože je to i v našem zájmu. Je to jenom jedna z mnoha zbraní vůči Iránu a my tedy eh, proti tomuto usnesení budeme hlasovat. Te, sorry, for non-attached. Za nezařazené paní Deusy na jednu minutu. thank you, Chair. <laughs> I'd like to first... Děkuji, pane předsedo. Já podporuji ty odvážné ženy, které míromilovně demonstrují za svá práva v Iránu. Ale nedaří se jednat EU s Iránem účinně. Britští občané jsou unášeni a stávají se obětí barbarského jednání v politické hře a přitom EU prosazuje nukleární dohodu s Iránem s cynickými ekonomickými ohledy. Právem EU hovoří o porušování lidských práv, ale co můžeme dělat, když sankce nebudou fungovat proti Iránu? Naši občané, kteří žijí ve strachu a izolaci právě nyní, jsou to reální eh, lidé, jako například na Zmínu, Redcliffe Moore, Redkill a další. Je opravdu na čase, abychom nyní podnikli rázné kroky. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Estaras Feragut. Pane předsedo, znovu Irán je protagonistou naší rozpravy pod stejným jmenovatelem porušování lidských práv, novináři, obhajci lidských práv, menšiny, osoby s postižením, ženy, aktivisty, osoby s dvojí státní příslušností, všichni trpějí pod mučením, nespravedlivými odsousedími, svévolnými násilnými akty za to, že se snaží obhajovat lidská práva. Eh, žijí pod ohrožováním. Je tady řada případů, eh, které tady již zazněly. Eh, lidi, kteří byli mučeni a trpěli, zejména jak Sachar Digor. Je to ta dívka v modrém, je to dívenka, které bylo devět let. Líbil se jí fotbal a chtěla se účastnit fotbalového zápasu a bylo jí zabráněno jít na fotbal fotbalový stadion, protože vláda Iránu neumažňuje ženám chodit na fotbalové stadiony. To je prostě jediná země na světě. Tuto dívenku e, zatkli a jak už jsem řekla, ta dívenka měla jediný zločin, že byla ženou, ženou v Iránu, kde, kde jsou ženým upírána základní lidská práva a od její tragické smrti a to je skutečně strašný obraz toho, jak se chovají iránské orgány vůči ženám. 20 eh, tisíc lidí bylo popraveno o té, co revolucionáři převzali moc. Eh, je eh, tady a hlavně jsou odsuzováni novináři a ženy. Musíme pozdvihnout náš hlas proti takovému útisku a je třeba, abychom skutečně provolávali a naléhali na iránské orgány, aby se snažili prosazovat mír. Iránské ženy eh, mají velkou hodnotu, je jich mnoho a zaslouží si bojovat za svá práva a my je v tom nemůžeme nechat osamoceny, protože eh, Islámská republika Irán musí konečně ustoupit a zachovat jejich práva. Děkuji a na minutu má slovo paní Arena. Diskriminace vůči ženám v Iránu je každodenní realitou. Když je člověk žena, a teď myslím na Saju Kadahari, se radši upálí, než aby byla postavena před revoluční eh, tribunál jenom proto, že chtěla vstoupit na stadion. Eh, ženám je upíráno základní právo a naše soci, eh, a soci, to znamená, že společnost v Iránu upírá práva polovině celé iránské občanské společnosti. Bohužel Irán není jedinou zemí. Mohli bychom tady jmenovat spoustu žen, kde jsou porušována ženská práva. Ten seznam by byl velice dlouhý, abych potřebovala víc než dvě minuty, abych je všechny přečetla. Eh, Evropská unie byla iniciátorkou, do, iniciátorkou dohody s Iránem týkající se využívání jaderné energie a proto Evropská unie musí využít veškeré nástroje, které má k dispozici, aby bojovala proti té největší nespravedlnosti na světě a to je upírat polovině lidstva jejich základní lidská práva. Děkuji mnohokrát. Děkuji a na minutu a půl má slovo pan Benjen. Uh, I, I've got the microphone. Děkuji, pane předsedo. Stav v oblasti lidských práv v Iránu je často kritizován. Svoboda projevu, svoboda vyjadřování je tady velmi omezena a není žádným tajemstvím, že iránské úřady eh, se snaží potlačit eh, novináře a aktivisty za lidská práva. Jejich uvězňování a nespravedlivé soudy, jemuž jsou vystaveni také často příslušníci etnických menšin, to jsou všechno věci, které tvoří eh, součást eh, eh, iránského režimu. Týká se to celé řady etnických skupin v Iránu. Natalie Radkali Radcliffe je, má dvojí občanství britské a iránské, byla nezákonně uvězněna v Iránu. Nebyla jí poskytnuta žádná právní pomoc a byla odsouzena za špionáž po velmi krátkém a nespravedlivém soudu. Já jsem se s jejím manželem Richardem Radcliffem nedávno setkal, když jsme e, vystoupili na jedné akci v Ženevě. Je to muž, který e, je bezúhoný, statečný a vede kampaň za osvobození e, své ženy. V geopolitickém smyslu v roce 2018 Spojené státy stáhly svou podporu dohodě s Iránem, zatímco Evropská unie tu podpo, tuto eh, dohodu nadále podporuje. Já si myslím, že to je jasná známka nebo signál Iránu, že eh, chceme s nimi se dohodnout. Já teď chci vyzvat iránské úřady, aby prostili všechny, všechny ty osoby, které jsou v našem usnesení, aby zlepšili svůj přístup k lidským právům, zejména ke svobodě vyjadřování tak bychom mohli vytvořit základ pro normalizaci vztahů mezi Evropskou uní a Iránem. Děkuji. Na jednu minutu pan Rivière. Děkuji, pane předsedo. Ano, je potřeba odsoudit všechny země, které utlačují ženy, jak je uvedeno v tomto usnesení, tak k ním patří i Saudská Arábie. A Musíme si připomenout například stíhání Azie a Bibi. Jsou to všechno státy, které si do svých zákonů, nebo do svého práva zapsali zákony šaria, které eh, nerespektují práva žen. To bychom měli odsuzovat. Ursula von der Leyen se rozhodla jmenovat eh, komisaře, který má chránit evropský způsob života a já si myslím, že nejlepší způsob, jak to chránit, by bylo odsoudit právo šaria. Některé komunity požadovají její zavedení i v Evropě. Byl by to možná malý krok ku předu. Ale je potřeba jmenovat opravdové příčiny těchto jevů, jinak zůstaneme spolu viní na eh, utlačování žen v mnohých zemích. Děkuji a na jednu minutu paní Kanko. Your, your mic is not on. Nemáte zapnutý mikrofon. Eh, drahý, vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, možná, že Sárko Dajorová byla známa jako takzvaná modrá dívka. To byla totiž barva jejího oblíbeného fotbalového týmu. Chtěla sledovat zápas fotbalový, kde právě tento tým hrál. A byl a ona eh, a znamená to, že tato 29-letá dívka se zapálila proto, že nechtěla být postavena před iránský tribunál jenom za to, že chtěla jít na stadion. Celá řada žený, žen trpí tímto způsobem, když chtějí protestovat proti současné situaci a Eh, snažit se manifestovat za svá práva. 32 lidí bylo v poslední době zatčeno a uvězněno jenom proto, že, že tyto ženy odmítly nosit hijab v posledních 30 letech. 33 občanů, které mají dvojí státní občanství, byly uvězněni. Jako pan profesor Džáry, který navštívil kolegu profesora v Evropské unii. Jsou vězněni, drženi ve vězení Eh, své volně. A vysoká reprezentantka, vysoká představitelka zahraniční politiky eh, hovořila eh, o této situaci, ale když se podíváme na tu 29-letou dívku, ta symbolizuje utrpení iránských žen. I would like to ask once again... Děkuji, prosím poslance a poslankyně, aby respektovali řečnickou dobu. A nyní paní Rodriguez Palop. Děkuji mnohokrát. Ženy trpí všechny. Iránský soudce odsoudil tři ženy, které mírovně protestovaly proti tomu, aby museli chodit zahalené. E, tyto ženy byly mučeny. V roce 2018 jsme viděli toto video, jak protestovaly ženy podle využi- proti povinnosti nosit džihad povinnost nosit hijab, no to je porušování rovnosti pohlaví ale neexistuje kultura, národní identita, která by mohla využívat to, že bude upírat základní práva nám, ženám a nebude nám vykládat, co máme nosit, jak se máme oblékat. Je třeba osvobodit všechny tyto iránské aktivistky, umožnit jim přístup k právnímu zástupci, naš, my si nedomníváme, že ženy, eh, které se zakrývají, jsou nějakým způsobem podřízené a je jim upírána moc. My nechceme, aby naše těla byla zneužívána jako náboženské symboly. Děkuji mnohokrát. Thank you. One minute, Mr. Děkuji na jednu minutu, pan Petten. Every day, Nazanin Zagari. Každý den, eh, kdy Nazanin Zagari Redcliffe a Další eh, britští občané eh, tráví v iránském eh, vězení. Znamená, že je i Evropská unie, britská vláda na tom spolučená. 14, přes 14 měsíci došlo k příslibu zrušit sankce. Víme, že v Gibraltaru byl zabaven iránský tanker s ropou určenou pro Sýrii když eh, Spojené státy žádali spojence o to, aby v Hormuzském průlivu chránili lodní cesty a trasy, tak byly odmítnuti. Myslím, že eh, podvody a eh, ty špatné svědomí, kdyby to měli, tak by bylo obrovským, obrovskou chybou. Já jsem členem delegace pro vztahy s Iránem. Já jsem v červenci napsal parlamentu, aby Eh, se naše delegace velmi naléhavě mohla konečně sejít, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Urgoval jsem to, uplynulo 70 dní a tato delegace pro vztah s Iránem se pořád ještě nedokázala sejít. A, eh, paní Zagary Radcliffe a další jsou 80 dní eh, déle ve vězení, takže jsme jim vůbec nedokázali pomoci. Thank you. One minute, Mrs. Jones. Děkuji na minutu, paní Jones. Děkuji, pane eh, předsedající Životy žen jsou v ohrožení. V mnoha zemích to víme, ale v Iránu soudy iránské revoluce eh, zpřísnily tresty, eh, dokonce i za poměrně Eh, eh, mírové protesty žen nebo aktivistek za ženská práva. Jenom za to, že jsou eh, ženy, za to, že nenosí hijab nebo šátek, nebo chtějí se dívat na fotbalový zápas, <clears throat> nebo že chtějí slavit Mezinárodní den žen. Řada těchto žen s dvojím občanstvím z EU potom musí čelit velmi neblahým dopadům. Například jsou to Eh, jedna novinářka byla předmětem sexualizovaných pomluv a nebo jim je upíráno právní zastoupení. Eh, například eh, v případě, že se účastnili mírového pochodu, těch jmen je tady uvedeno celá řada, například Nazanin Zagary Redcliffe, která byla vystavena velmi přísným podmínkám ve vězení, bez lékařské péče, bez právní pomoci. tyto eh, eh, zločiny eh, musíme jasně pojmenovat. Irán s tím musí přestat a my musíme udělat všechno pro to, aby Irán začal dodržovat práva žen a zejména aktivistů za jejich práva. Thank you. One... Děkuji vám mnohokrát a teď na minutu pan Grudler. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové. Chci přivítat odvahu všech obhajců eh, práv žen v Iránu, které pacificky protestují proti trvalému pronásledování, které jim upírají právo na vyjadřování, združování a které je nutí zahalovat se. V roce 2008 bylo zadrženo stovky žen právě za tyto akce. Stále ještě jsou ve vězení. Minimálně pět z nich požívá dvojí státní občanství Iránu a jedné země Evropské unie jsou odsouzeny a přitom nemají přístup ke spravedlnosti. My žádáme iránskou justici, aby okamžitě propustili tyto ženy a žádáme naše členské státy, aby učinili vše proto, aby získali pře- přesný seznam žen dvojí národnosti, které jsou vězněny v Uránu. Musíme je ochránit, musíme je navštěvovat ve vězení a musíme se pokusit vyřešit diplomatickou cestou jejich co nejrychlejší osvobození. Děkuji mnohokrát. One minute, Mrs. Tovalieri. Paní Tovalieri, na jednu minutu. Pane předsedo, v Iránu dochází k diskriminaci, zastrašování žen a zejména se to týká těch žen, které eh, chtějí chránit svá práva a získávají tím podpar, podporu eh, svých příznivců na celém světě. Víme, že tady dochází k zásahům ze strany mravnostní policie, dochází k tomu každý den a Evropa, která se opírá o hodnoty zodpovědnosti a svobody, nemůže akceptovat toto porušování lidských práv. Víme, že ten eh, politický systém v Iránu je archaický, využívá islámské náboženství proto, aby si uzurpoval co největší moc. Víme, že tato kultura se někdy objevuje i v evropských městech a eh, je to levice, která zdánlivě bojuje za ta práva a přitom eh, také chce zneužít moc nebo dostat se k mocenským pozicím. Je potřeba abychom bránili naše eh, hodnoty, které máme tradiční, a nepřistupovali na rétoriku, eh, kterou nám nabízí levice. Víme, že k těmto jevům může docházet i u nás na západě a my musíme bránit všechny ženy, protože jejich práva jsou stejně platná všude. Thank you. Děkuji a není na jednu minutu pan Čárnecký. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Iránský národ má dlouhou a úžasnou historii. Je to prastarý národ. A i proto, a právě proto bychom měli žádat, aby respektoval ženy, protože je to velký historický paradox. Před 40 až 50 lety měly ženy v Iránu více práv než nyní. A tato země učinila obrovský krok dozadu, což je smutné. A když hovoříme o právech žen v Iránu, měli bychom se zvláště věnovat také těm ženám, které dříve žili v Iránu, Irán opustili a nyní mohou svědčit o tom, jak hluboké jsou změny, které v minulosti nastaly. Jednou jsem se zúčastnil konference, kterou jedna takováto žena organizovala a opravdu to na mě výrazně zapůsobilo. Je to také obrovský problém pro osoby, které mají dvojí občanství a musíme chránit jejich práva. Děkuji a nyní paní Regner na jednu minutu. Děkuji vám. 70 iránských žen se staví proti přísným předpisům v oblasti odívání v jejich zemi. To vyplývá ze zemi státního parlamentního výzkumného ústavu přímo z Iránu. Čím dál tím více žen protestuje proti povinnému zahalování se šátkem a chtějí právo pro ženy, aby se rozhodovali sami o tom, co budou nosit, aniž by se, mohli, aniž by se obávali násilí nebo i zatčení. Desítky eh, ochránkyň eh, lidských práv i ochránců bylo zatčeno a eh, a čtyři odvážné ženy Sára, Šári, Mogdán, Kešvar, Várc a Jasmar Ariány a Monire Japšar protestovali míromilovně proti diskriminujícímu zákonu o zahalování se šátkem a byli odsouzeny k trestu odnutí svobody 16 až 24 let. To je neakceptabilní, to nelze přijmout a my požadujeme, aby i hned tyto ženy a obhájkyně ženských práv byly propuštěny na svobodu. Děkuji vám a nyní paní Krasbro na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. V uplynulých měsících iránské úřady podnikly další kroky k tomu, aby se zpřísnilo zakročování proti zem, které se hlásí o svá práva. Například byly zatčeny eh, aktivistky tři ženy, které publikovaly video, kde se natočily, jak nemají na hlavě šátek a rozdávají květiny cestujícím v metru. A to vedlo k trestům odnětí svobody v rozmezí 16 až 24 let. Evropský parlament musí společně odsoudit tento režim v Iránu, který je nepřátelský vůči právám žen. EU musí vždy jasným hlasem eh, hájit práva žen a dívek a obecně lidská práva. Máme rok 2019, každý musí mít právo rozhodovat o svém životě i o svém těle. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Vemers. Děkuji vám, pane předsedo. Jen si to představte, že třeba vaše sestra protestuje proti režimu, který ničí všechny její radosti života, na protest proti němu se upálí. Představte si, že vaše dcera je uvězněna na 20 let jenom proto, že nechce nosit šátek. To by přece mělo zahýbat celým světem. Ale nyní dochází třeba i k tomu, že je tento režim navštěvován. Ve Francii nebo ve Švédsku jsme byli i svědky toho, že lidé nechtějí eh, zdravit podáním ruky i na politické úrovně říká se, že to je prostě tradice, protože se ženám v Iránu prostě ruka nepodává na pozdrav. Je třeba zde rozhodně vystupovat, podporovat ženy a podporovat západní hodnoty a poukazovat na ně, a hájit je a přestat nosit symboly utlaku žen. Děkuji a na jednu minutu pan kvestor. Kolegyně a kolegové, ženy v Iránu jsou velkým způsobem diskriminovány v podstatě ve všech společenských oblastech. Mimo jiné to platí pro právní systém Iránu, právo šária, kde je také ukotven trest smrti. Radikálně diktatorní režim je založen na nadvládě mužů, islamistickém fundamentalismu a jejich nenávisti k ženám. Rovnost pohlaví a práva menšin a osob, eh, které smýšlejí jinak, jsou cíleně ignorována. Případ těchto ochránců ochránkyní lidských práv ukazuje, jak je tento systém strašlivý. Desítky let vězení, desítky ran byčem pro ženy, které hájí lidská práva, to je nepřijatelné. Toto vše ukazuje, dokud bude vládnout tato klerikální diktatura, kde jsou ženy utiskovány, tak nejsou nastoleny podmínky pro míromilovnou koexistenci v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní pan Uštrevič na jednu minutu. Mr. Chair. Pane předsedo, vážení kolegové, paní eh, komisařko, dovolte mi, abych eh, na úvod eh, vyslovil svou soustrast a solidaritu se všemi aktivisty v Iránu, zejména s ženami, které se zvolili mírový způsob protestu a hájet svá práva, například tím, že v metru rozdávali dalším ženám květiny a diskutovali s nimi o, o svých právech. V určitém ohledu mi to připomíná také eh, náš odpor, naše protesty proti sovětské okupaci po Baltí. Nám se ale podařilo dosáhnout svobody co naši, naše iránské kolegyně se často dostávají do vězení na velmi dlouhou dobu. Neustále porušování lidských práv a zastrašování opozice a novinářů už přesáhlo i hranice Iránu, je to hrozba globální stabilitě a bezpečnosti a já chci vyzvat iránskou vládu, aby dodržovala lidská práva a základní svobody v souladu se mezinárodními standardy lidských práv a s mezinárodními standardy, které Irán také ratifikoval. A chci vyzvat i Radu Evropské unie, aby eh, znovu přeskoumala svůj postoj k Iránu tím, eh, že by zvážila zavedení dodatečných sankcí. Děkuji. Paní Višněvská na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, postavení žen v Iránu je velmi obtížné, musí bojovat za svá základní práva. Kamenování je jeden ze způsobů popravy, je to pořád eh, umožněno iránským právem. V případě znásilnění jsou potrestány společně s tím pachatelem. nemají eh, volební právo, musí nosit hijab a proto všechno potřebují naši pomoc. Týká se to i celé řady eh, evropských občanů, kteří eh, tráví dlouhá leta ve vězení, velmi často pod záminkou toho, že jim vyčítáno, že kontaktují média nebo zástupce Evropské unie a my musíme Irán vyzvat k tomu, aby eh, dodržoval jejich práva. One minute, Mrs. Kutayar. Děkuji na minutu paní Kutaja. Děkuji vám, pane předsedo. Žena je lidskou bytostí a proto má svá práva, která nemohou být upírána, ať už je kdekoliv. A my skutečně věříme v zásady právního státu, v základní práva a musíme je hájit úplně všude i daleko za našimi hranicemi. Chápeme a rozumíme také, že tady jsou rozdílné kulturní zvyky, ale nemůžeme pochopit, že mohou být použity pro upírání práv ženám nemůžem, nechápeme, proč aktivistky a profesionálky obhajující lidská práva Eh, jsou eh, v té situaci, v jaké se nacházejí. V mé země byla implementována istambulská umlova, eh, která se vyslovuje proti násilí na ženách. A proto jsem ještě více odhodlána abych se spojila s našimi kolegy, abychom zcela jednotně vyzvali Irán k tomu, aby respektoval práva žen a nediskriminovali. Děkuji. A na minutu paní Rafaela. Vážená paní komisařko, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tři iránské obhájkyně lidských práv zmizely a byly odsouzeny k 16 až 24 letům vězení. Proč? Jenom svobodně si rozhodli, co chtějí mít na sobě. A mluvíme zde o režimu mužů, kteří se bojí žen, které se dožadují svých práv a rovnosti. Tento incident není ojedinělý. Iránský režim má dlouhou historii. Omlouvám se. Ne, nefunguje anglické tlumočení, když paní mluví anglicky. Tři obhájkyně lidských práv zmizely a byly odsouzeni k 16 a 24 letům vězením, což se dopustili, jakého trestného činu, jenom si rozhodli, co chtějí mít na sobě. Je tu režim mužů, kteří se bojí žen, které se dožadují svých práv a rovnosti. Tento incident není izolovaný. Iránský režim má dlouhou historii zneužívání lidských práv pošlapávání lidských práv. Byly tisíce soudních řízení a mnohé vedly dokonce k trestu smrti. Vážená paní komisařko, vyzývám vás, abyste udělala vše, co je ve vašich silách, aby tyto odvážné obájkyně ženských práv byly i hned propuštěny. Žádná vláda by neměla zavírat ženy za to, co mají na sobě, ani v Iránu, ani v Evropě. Potřebujeme Nepotřebujeme eh, eh, muže, kteří jsou u moci, aby nám říkali, co si máme oblékat. Děkuji. Děkuji, nyní bude postup každý jaj. Pan Lopez Aguilar na jednu minutu. De este debate habitual tato diskuse běžná v Evropském parlamentu ve čtvrtek na plenárním zasedání, kde hovořujeme o porušování lidských práv, kde vyjadřujeme hodnoty občanů, které zastupujeme a e, snažíme se také určit směr Evropské komise a Evropské unie jako takové. V tomto případě také. A je velice zvláštní dosáhnout skutečně jednoty ty ve výslovení odsuzování, diskriminování žen v Iránu, kde došlo k strašlivým událostem. Žena, která se upálí jenom proto, že chtěla vstoupit na fotbalový stadion. Nelidské tresty, vězení Evropská unie učinila svou dobrou snahu pro dosažení dohody ve využívání jaderné energie, ale to posiluje morální autoritu Evropské unie, aby v zahraničních záležitostech vyzvala Irán, aby skoncoval s trvalým pronásledováním žen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. I já eh, chci podpořit ženy, které bojují za lidská práva a rovnost v Iránu. I já souhlasím eh, s těmi výzvami o eh, jejich propuštění, mm. pokud jsou ve vězení v Iránu, a také chci bojovat za jejich právo nosit to, co chtějí a také absolutně odmítám trest smrti, zejména pro nezletilé osoby, ale Eh, to usnesení mi přijde nevyvážené, ten tón je také velmi důležitý. Víme, že Irán je eh, obklíčen ze všech stran. Někdo tady dnes eh, hovořil o tom, že Irán chce vyprovokovat válku se Spojenými státy, a přitom jsou to Spojené státy, které odmítly jadernou dohodu. Jsou to Spojené státy, které ochromily iránskou ekonomiku a působí velké problémy pro Iránce. Víme, že Irán se musí změnit, ale není jediný. A já jsem eh, ráda, že teď v parlamentu v Iránu je stejný počet žen jako eh, duchovních. Takže eh, já nemůžu akceptovat usnesení vzhledem kvůli tomu odstavci o sankcích. Děkuji, pan Kelly. Já bych chtěl souhlasit s tím, co řekli mnozí přede mnou o situaci žen v Iránu. Ta je neakceptovatelná a zejména z pohledu Evropské unie, já jsem byl členem eh, delegace eh, pro s Iránem a my jsme pracovali velmi tvrdě na tom, abychom eh, dosáhli ty jaderné dohody, abychom je udrželi. Spojené státy teď odmítly a my musíme Irán podpořit této situaci. A Irán by měl umožnit svobodu žen eh, a možnost eh, mírově protestovat, eh, neměl by jim říkat, co mají nosit. A souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně Dali o povinnostech Spojených států ve vztahu k Iránu a v souvislosti s jadernou dohodou. Spojené státy se z té dohody stáhly a to přesto, že k tomu uzavření té dohody došlo jménem předchozího prezidenta Obamy to bychom také měli odsoudit. Děkuji. Thank you. One minute, Mr. Habib. Pan Habib na jednu minutu. Thank you very much. I'm Děkuji. Já musím říct, že jsem šokován tou dnešní debatou. Největší spojenec eh, Evropské unie, eh, Kdekoliv v minulosti jsou spojené státy, když Spojené státy správně uvalily sankce na Irán, tak Evropská unie se aktivně snažila podkopat účinek těchto sankcí tím, že snažila vytvořit zvláštní mechanismus pro to, aby ty sankce šlo obcházet. Naštěstí se to nepodařilo. V červnu tohoto roku Spojené státy eh, chtěli eh, zavést kontrolu hormuzského průlivu. Eh, Evropská unie to odmítla. Eh, došlo také k tomu, že jedna britská loď byla zadržena Iránem, což by asi se nestalo, kdyby Evropané Spojené státy podpořili. A teď eh, v této nejapné diskusi celá lidi, řada lidí říká, že by eh, Evropská unie měla udělat něco proti svému největšímu spojenci. Nefinancujete pořádně NATO, ale přitom chcete financovat evropské ozbrojené složky. To je naprosto Eh, špatné. Měli byste podpořit spíše největšího spojence Spojené státy. Thank you. One minute, Mrs. Ward. Děkuji na jednu minutu, paní Ward. Děkuji vám, pane předsedu. Já jsem se setkala s Richardem Redford, což je manžel začené eh, Nazary Redcliffe a dokonce držela hladovku na začátku tohoto roku a i on v solidaritě s ní držel hladovku. Že v zemi, která neuznává její dvojí občanství a hrozí jí další soud a další odsouzení žije v nelidských podmínkách a je třeba, aby toto skončilo. Soren je vězněna spolu s dalšími občany s dvojím eh, občanstvím. Kamil Amadi, respektovaný akademik, který bojuje proti eh, dívčí obřízce, také je souzen Není, nesmí se zapomínat na osoby s dvojím občanstvím EU a Irán a nesmí být dále ohrožováni. A zde odkazuji na nešťastné a zavádějící vyjádření Borise Johnsona, když byl ministrem zahraničí. Zasluže, zasluhujeme si opravdu něco lepšího. Děkuji. Děkuji a nyní mám tu čest dát slovo paní komisařce Tyson. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslance Evropského parlamentu, podpora obhájců lidských práv a ženských práv, to je jeden ze základních pilířů naší politiky občan lidských práv. Bohužel v zemích, mnoha zemích e, i v Iránu jsou ženy ohražovány a zneužívány, protože jsou obhájkyně lidských práv, anebo jenom prostě protože jsou ženy. Eh, jsou různě pomlouvány, eh, jsou obětí nenávisti, obtěžování, násilí, které je často sexuálního charakteru, anebo jsou vězněni za to, že hájí svá základní práva. V tomto kontextu chci vyjádřit, jak se mě hluboce dotýká osud eh, Sahar Kodajary, která se upálila poté, co eh, jí bylo oznámeno, že má být odsouzena k vězení, protože chtěla jít na fotbal. A její hrůzná eh, smrt připomíná situaci ženských práv Iránu. Žádná žena by se neměla bát, že bude uvězněna za to, že dojde, na nějakou, že se dojde jako divačka na sportovní akci. Mezinárodní den žen, to je také příležitost, kdy připomínáme odvahu obyčejných žen na celém světě, které hrály mimořádnou roli v historii svých zemí a svých komunit. Ve společném prohlášení EU, které EU vydal 8. března tohoto roku, eh, Říkáme, že jsme odhodláni, aby všechny ženy a dívky měly rovný přístup k zdravotnictví, školství, ekonomickým příležitostem a možnosti utvářet svoji budoucnost. Nadále budeme bojovat za skutečnou rovnost všech v EU i mimo ní, aby opravdu ten dosažený pokrok nebyl opět zvrácen. Týká se to i obhájců lidských práv a obhájců ženských eh, práv. To je zohledňováno i v naší činnosti v Iránu. Eh, politický dialog s Iránem na vysoké úrovni usiluje o pokrok eh, v bilaterálních vztazích v mnoha oblastech a EU permanentně upozorňuje na otázku lidských práv. Pravidelně se scházíme s orgány a žádáme je, aby obhájci lidských práv, včetně žen a práv žen, nebyli oběti obtěžování a zatýkání. Například jsme se zde vyjádřili v případě eh, Nazrin Suture, která dostala sacharovou cenu a byla odsouzena k dlouhým trestům odnětí svobody, protože hájila základní lidská práva. A nadále se jasně vyjadřujeme například na mezinárodních eh, fórech, například eh, Rady pro lidská práva OSN. A práva žen jsou také prima, eh, prioritní téma při hodnocení vztahu s Iránem, které nás čeká v listopadu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, uvědomuji si, že zaměření této diskuse se dotýká také situace osob, které mají dvojí občanství EU a Iránu a jsou vězněny v Iránu. Zde se chce jasně vyjádřit za věznění jednotlivců, jako například Nazarin Zagani, Redcliffe a dalších jenom na základě jejich státní příslušnosti je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o občanských právech, kterou eh, ratifikoval i Irán a měl by jí být zvázán. Zatýkání osob s dvojím občanstvím jasně eh, porušuje princip, že nikdo by neměl být svévolně zatýkán nebo vězněn. Jakožto EU budeme nadále vyzývat k propuštění všech eh, osob s dvojím občanstvím EU a Iránu, i všech iránských obhajců lidských práv. Také vyzýváme Irán, aby se postaral o to, aby nikdo nebyl zadržován svévolně a aby zadržené osoby eh, nebyly nějakým způsobem eh, mučeny. Eh, měly by mít také náležitý přístup k zdravotnické péči. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě jednou vám děkuji za tuto rozpravu a chci vám říci, že nás posiluje zájem poslanců a poslankyně Evropského parlamentu o tuto problematiku a nadále s vámi budeme spolupracovat na podpoře obhajců lidských práv na celém světě. Velice vám děkuji. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Děkuji mnohokrát paní komisařko. Dostal jsem šest návrhů usnesení, eh, které předložily následující politické skupiny EKR, Zelení, FASAD, Renew, GUE NGL a EPP. Uzavírám rozpravu, hlasovat budeme dnes. Přerušuji zasedání do hlasování v poledne. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Die... Zahujeme zasedání, prosím, posaďte se. Von der SD... Frakce SAD předseda uh, obdržel následující rozhodnutí o změně v delegaci. Pan Jezas Oleksas bude místo Svena Mixera jmenován do parlamentního shromáždění Euronest a toto usnesení vstupuje eh, dnešním vyhlášením v platnost. Kolegyně a kolegové, měli jsme malé zdržení, protože konference předsedů trvala o něco déle. Řešili jsme mimo jiné otázku slyšení, což je téma, které je pro nás pro všechny nesmírně důležité. A dozvěděl jsem se, že konference předsedů právě skončila, mají to sem předsedové blízko, a dovolte mi využít příležitosti a vám všem a zvláště nováčkům v sále říci toto. Vždy při posledním hlasování v určitý den, zvláště pro ty osoby, které mají naspěch, vzniká takový efekt, že kolegové po té, co eh, odhlasovali, ostatně abych také potřeboval hlasovací kartičku, mám ji, dobrá, už ji mám, výborně, měl jsem ji na místě, že eh, kolegové stáhnou ten, tu hlasovou kartu. Když odhlásíte kartu ze systému předtím, než se oficiálně uzavře hlasování, tak tím stáhnete svůj hlas. A to znamená, že ani ve jmenu, při jmenovitém hlasování nebudete uvedeni v zápisu. A to je potom zásadní. Takže i když musíte opustit sál, tak prosím tu hlasovací kartu nechte zastrčenou, dokud nebude oficiálně uzavřené hlasování a vyjměte ji z e, zařízení až poté, co bude oficiálně hlasování ukončeno. První eh, kolega už dorazil, ostatní předsedové pomalu se také trousí, takže budeme moci zahájit hlasování. První hlasování není jmenovité. Je to situace eh, v Turecku a situace eh, zbavení z frakce zvolených starostů, kdo je pro, kdo je proti. Je to zamítnuto. Takže tento návrh EKR, společný návrh usnesení pěti frakcí o situaci v Turecku, pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro, jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 1D, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek v nepozměněné podobě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Ostatní návrhy teda tímto odpadají. Nyní budeme hlasovat o usnesení o Myanmaru Baruně, zvláště situace Rohingů. Máme společný návrh usnesení šesti frakcí a máme zde návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Usnesení jako celé, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Asi to bylo přijato, ale mnoho lidí se zdrželo, takže to ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. A teď už se, no, někteří se ještě zdrželi, přece jenom. Usnesení o Iránu, zvláště situace žen a um, uvězněných příslušníků EU s dvojím občanství. Máme zde návrh usnesení pěti frakcí. Nejprve návrh číslo dvě, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Usnesení jako celek, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme usnesení o patentovatelnosti rostlin a základních biologických procesů. Máme zde Návrh usnesení šesti frakcí, usnesení jako celé, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme k usnesení o významu evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy. Máme zde společný návrh usnesení pěti frakcí. Trojka jmenovité hlasování zahajuje hlasování o odstavci 3. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Paragraf 4. Zde oznámení ústního pozměňovacího návrhu pana kolegy Festa, prosím. Chcete ho předložit, ústní pozměňovací návrh? Pane kolego. Dámy a pánové, Evropská kultura paměti. Na osmi stránkách se hovoří o genocidě, eh, zločinech proti lidskosti a všech formách totalitarismu, ale ani jednou nezmiňuje židy, jako kdyby to nebyli oni, ale romové, sexuální menšiny a Pane kolego, tady není rozprava s odůvodněním. Bylo by dobré, kdybyste naformuloval svůj ústní pozměňovací návrh. Jinak na nic jiného zde není prostor. Mimo mikrofon. To není chyba pana kolegy Herbsta, já jsem mu vypnul mikrofon, měl by se zase zapnout. Dobře. Podávám následující návrh k bodě číslo 4 pro jmenovitého Evropský parlament vyjadřuje respekt pro miliony židovských obětí holokaustu, což vedlo k vzniku státu Izrael i vůči všem e, obětem totalitních e, režimů. A pak pokračuje původní text. A není prozba na všechny antisemity v tomto domě zelené, eh, GUE a sociální demokraty. Stoupněte si a eh, podejte námitku, abychom věděli, kdo jste a co jste zač. Vážený pane kolego, již na začátku jsem vám eh, odňal slovo, a to, co jste řekl na konci, bylo zbytečné a pokud to uděláte ještě jednou, tak uh, budete disciplinárně potrestán. Pan kolega Melchior 732 nebo paní kolegyně? Je to procedurální věc? The translation, the translation... Překladatele nebo tlumočníci nemají čas na to, aby eh, přeložili všechno, co eh, tady říkal řečník přede mnou, před tím hlasováním. Takže my jsme vlastně němečtí, ti, kteří rozumí Němčině, věděli, o čem hlasují, ale my ostatní jsme si to nemohli vyslechnout. Takže bude potřeba zpomalit projevy, prosím. Also. Ano, vážená paní kolegyně, vezměme to postupně. Nejprve pozměňovací, ústní pozměňovací návrh pana kolegy Festa, s tím spojená žádost o jmenovité hlasování, to bychom nyní provedli, ale zní otázka, jsou zde námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Zdá se, že nikoli. Takže nyní budeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu hlasovat. Dámy a pánové, prosím, jsme ještě mladičký parlament a máme možnost podávat ústní pozměňovací návrhy. Jednací řád eh, ovšem neplánuje žádnou rozpravu k ústním pozměňovacím návrhům, ale jenom dotázání se předsedy, zda jsou námitky. A pokud se zvedne 40 kolegů, že mají námitku, tak není možné hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Pokud se nezvedne 40 kolegů, tak se i bez rozpravy bude o návrhu hlasovat. Vážený pane kolego, chci se chovat spravedlivě. Pane kolego Herbste, pane kolego, ne, pane kolego Feste. Pane kolego. tak si vemte sluchátka. Pane kolego, feste. Dovolte mi, souhlasíte s tím, abych znovu vznesl dotaz, kdo má námitku vůči ústnímu pozměňovacím návrhu, protože někteří kolegové ještě nejsou úplně zběhlí v našich procedurách. Pan kolega Fest, což chápu, se domnívá, že to neodpovídá spravedlivému postupu se ptá dvakrát, takže nyní budeme hlasovat jmenovitě. Jmenovité hlasování jsem takto připustil. Provedeme ho, kolega podává ústní pozměňovací návrh a zároveň jmenovité hlasování, já toto připouštím. A nyní ještě procedurální eh, věc, pan Kovačev. Uh, uh, Já jsem tak trochu překvapen, protože elektronické hlasování eh, se normálně označuje několik dnů předem. Eh, jak to, že můžete žádat o elektronické hlasování během hlasování? A vy to jako předseda akceptujete. Takže, pane kolego Kovačeve, já jsem se poslední tři roky velice intenzivně zaobíral jednacím řádem a přiznávám, že ho taky neznám úplně z paměti, ale v povaze věci leží, že nemohu čtyři dny před hlasováním zažádat a elektronické hlasování, když někdo přednese až na hlasování návrh na ústní, pozměňo, na ústní pozměňovací návrh. A to je proto spon, moje spontánní rozhodnutí, když nebude dostatečná námitka proti, takže také provedeme toto hlasování. Proto jsem teď tak rozhodl a taky to tak uděláme. Nechávám jmenovitě hlasovat. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Máte ještě nějaké příspěvky, které se jaksi nevyřešily tímto hlasováním? Není tomu tak. Odstavec 6, původní text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Původní text odstavce 12 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k odstavci 20, pozměňovací návrh 1. Tady k tomu máme ústní pozměňovací návrh pana kolega Bütikofera. Děkuji vám, pane předsedo. K pozměňovacímu návrhu frakce SAD podávám ústní pozměňovací návrh a teď vám ho přečtu v angličtině. Žádost frakce SAD připojuje následující slova a nyní cituji a efektivně odsuzovat nové fašistické a neonacistické skupiny a jakékoliv další nadace či asociace, eh, které se snaží oslavit a glorifikovat fašismus a nacismus a na tomto místě žádám, aby se tam ještě doplnilo nebo jakoukoliv jinou formu totalitarismu. Děkuji vám mnohokrát. Eh, je námitka proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. A proto nechávám hlasovat. Prosím pěkně, pakli jsem správně počítal, vidím 4, 5, 26 kolegů a tím jsme nedosáhli čísla 40 a proto nechávám hlasovat o původním návrhu číslo 1 v pozměněném znění na základě ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k hlasování o celém usnesení po pozměněném. Nyní zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dámy a pánové, dostáváme se k usnesení týkající se uskutečňování předpisů pro boj proti praní peněz. Eh, a máme tady žádost o usnesení čtyř politických stran od jedna jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Abgelehnt. Zamítnuto. Eh, dvojka jmenovitě. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Zamítnuto tři jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Čtyři jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Milé kolegyně, milí kolegové, než přistoupíme k hlasování o celém usnesení, dovolte, abych ještě krátce upozornil na to, co tady řekla kolegyně o tempu, o rychlosti, jakou hovoříme. My se tady snažíme pracovat efektivně, abychom zvládli časově dobře naši práci. Na začátku období si vždycky stěžují kolegové, že jdeme moc rychle a na konci období si kolegové stěžují, že to jde moc pomalu. A rád bych vám řekl, že už dnes jsem já snížil své normální tempo řeči, a jsem si jist, že se všemi ostatními místopředsedy i se mnou potom se prostě nějak vyrovnáte, zvládneme to všichni. Takže hlasování usnesení jako celku, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, přijato. Takže Přeji vám všem dobrou chuť, těm, kteří již odjíždějí šťastnou cestu domů, ale je vždy bych rád srdečně poprosil kolegy, aby rychle a mlčky opustili sál, aby kolegyně a kolegové, kteří chtějí podat vysvětlení, to mohli učinit a aby si to mohli nerušeně vyslechnout kolegyně a kolegové, které o to a kteří o to mají zájem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 In der deutschen Präsidentschaft vielleicht? Ja, ja. Takže dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, teď přejdu k tomu, abych jmenoval některé kolegy. Pan kolega Gaspary, ku příkladu, pan kolega Sayer. Eh, asi vás dáme do zápisu. I kolega Hanán tady zaměstnává tři kolegy, kteří by vlastně chtěli odejít. Die Frau Intfeld. Paní Intveld. Paní Orken. Eh, pan Bütikofer. Herr Kollege Gahler, genau. Pan kolega Gáler rovněž. Herr Kollege Liese, Herr Kollege... Pan kolega Liese, pan kolega Linz. Herr Kollege Kovačev. Pan kolega Kovačev. So, takže máme tady celkem 20 vysvětlení hlasování. Začínáme návrhem usnesení týkající se patentovatelnosti rostlin a zásadních biologických postupů. Paní Šojdrová, počkejte vteřinku.

Kolegové, prosím vás, bylo by od vás opravdu zdvořilé, kdybyste laskavě bezprostředně opustili sál, pakliže zde nechcete se trvat. So, thank you. Pane kolego, prosím

mě šokovala, když jsem eh, o tom poprvé slyšela. Možná jsem byla naivní. To, že se eh, vyvíjí například semena nebo odrůdy a že je možné si z toho vytvořit eh, jakýsi kapitál znalostí pro velké nadnárodní společnosti, které potom prodávají malým farmářům nebo rolníkům. To znamená, že tyto velké firmy potom vlastní tyto eh, znalosti a tím upírají eh, jejich šíření jinde v malých komunitách. A někdy to i brání eh, zemědělcům, aby mohli produkovat potraviny a chránit biodiverzitu. V podstatě tyto firmy kradou tuto znalost těch přírodních druzích Eh, které přitom měli původní eh, obyvatele těchto oblastí a tím pádem jim potom upírají k tomu přístup. Děkuji vám, paní Ričí. A teď má slovo pan Olekas. Děkuji, pane předsedo. Biodiverzita je klíčová pro rozvoj a vývoj nových eh, odrůd Nicméně sama o sobě nestačí, nepovede k ochraně druhu. Musíme podporovat nové inovace v této oblasti. Je to klíčové pro produkci potravin. Držitelé patentů ale nezdílejí potom používání těch svých semen i s ostatními. Měli bychom nastavit právní jistotu, zejména pokud eh, eh, tyto odrody nebo semena se využívají k dalším eh, procesům, aby šlechtitele i jiných odrůd je mohli využít pro další vývoj. Týká se to i genetického materiálu, který se používá v těchto procesech. Děkuji, pane Olekasi, pan Henen. Děkuji, pane Místo předsedo. Pokroky ve šlechtění eh, rostlin, rostlinné technologie jsou klíčovým faktorem, který ovlivňuje život této generace. Čím dál tím lépe se nám daří zvyšovat výnos na čím dál tím menším ploše. To znamená, že jsme schopni uživit lidstvo mnohem lépe než v minulosti a tím vlastně popíráme všechny předpovědi o hladovění, o kterém se hovořilo v 70. a 80. letech minulého století, ale vlastně umožňujeme přírodě, aby se rozšiřovala na mnohem větším území, protože to plocha, kterou potřebujeme na to, abychom se uživili, se snižuje. Evropská unie by tyto technologie měla podporovat, ale eh, opětovně dochází kombinaci politických zájmů a některých komerčních zájmů a tím pádem se eh, oslabují ty, nebo omezují možnosti dalších modifikací. Já doufám, že Británie se dostane do popředí eh, v této oblasti a že eh, bývající členské státy nás tom budou následovat. Děkuji a teď jsme probrali hm, vysvětlení hlasování patentovatelnosti rostlin a teď se dostáváme k bodu význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy. A jako první má slovo paní Bilde. Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení eh, nedostatečně připomíná oběti totalitních režimů, zejména po posledním eh, světové válce. Ta paměť z poslední světové války je využívána k politickým zájmům a je to velmi příhodné, protože od jedných voleb k druhým je možné eh, tímto způsobem usilovat o hlasy voličů. A ve skutečnosti eh, eh, Evropané vděčí za svému osvobození Spojeným státům, De Gaulovi a Sovětskému svazu. Tento text nikdy nemůže Eh, by nepřipomíná oběti asi 20 milionů Rusů, takže je potřeba, abychom eh, nezapomínali na tyto lekce minulosti. A to bychom měli připomínat, když Brusel čím dál tím eh, více se snaží prosadit svou verzi historie. Děkuji vám, paní Bilde. A teď pan Džambacky. Děkuji. Vážení kolegové, já jsem podpořil toto usnesení a to proto, že věřím v historickou paměť nedemokratické režimy, jako byly tam bolševický, potlačovali své občany. My jsme také byli okupováni Sovětským svazem 50 let. I e, v našem případě došlo k oddělení části našeho území, e, ke snaze vytvořit Makedony a to všechno pod heslem e, a proto bychom i používání těch sovětských symbolů měli zakázat. Děkuji, pane Džambacky. Pan Olekas má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Jsem jeden eh, z mála v tomto sále, kdo se narodil během deportace. A jako takový máme eh, povinnost připomínat eh, tuto minulost. Naše prarodiče měli naději na svobodný život, ale dva tyrani Eh, před 80 lety podepsali tajnou dohodu, která potom vedla k vypuknutí druhé světové války, k deportacím, k holokaustu a tak dále. Mí prarodiče a rodiče eh, byli deportováni na Sibiř v eh, dobyčích vagónech. Já jsem se tam narodil a po válce jsme bojovali za svobodu a přitom v této místnosti je pořád řada lidí, kteří eh, nechápou, co se dělo za eh, železnou oponou. Musíme eh, v zájmu našich dětí zabránit, aby se tyto věci děly v budoucnosti. Řečník byl přerušen a teď má slovo paní Fox. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení, ne proto, že by mě nezajímala historická paměť, ale jde mi o historická fakta. A neměli bychom eh, revidovat historii eh, v zájmu EU. Toto usnesení považuje Evropu a paměť za něco, co je možné eh, legitimizovat a znivelizovat. Eh, zapomněli jste tady připomenout eh, židovské oběti eh, druhé světové války a to všechno v zájmu evropského federalismu a expanzionismu. Renesance osvěcení, evropské umění, to všechno bylo produktem svobody projevu a vedlo k vytvoření národních států a demokracii. To všechno jsou hodnoty, na které tento parlament zapomíná a proto jsem hlasoval proti tomu usnesení, protože to je čistá politická propaganda. Děkuji paní Fox. Teď má slovo pan Palmer. Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že eh, jedna eh, z těch příčin, které jsou v tomto usnesení, je podpora mladých eh, generací že je potřeba, aby mladí lidé věděli, k čemu docházelo v těch temných dobách evropské minulosti. A v tomto usnesení snažíme zdát hold eh, Národním muzeum, které, při, Národním muzeum, které připomíná dějiny holokaustu v Birminghamu a dalším institucím ve Spojeném království, které učí mladé lidi a studenty pochopit, k čemu došlo, aby pochopili také svou roli a mohli se potom stavět proti předsudkům a nenávisti. A chtěl bych ještě vzdát hold těm, kteří holokaust přežili a kteří se eh, osobně snaží zajistit, aby naši dnešní mladí lidé chápali význam těch událostí. A to eh, by mělo nám všem dát tu moc zabránit tomu, aby se tyto věci už nikdy nemohly stát. Děkuji, pane Palmere. A následuje kolega Vinče. Děkuji, pane předsedající dámy a Evropa musí připomínat, že zločiny, které byly spáchány ve dvacátém století, eh, se promítly i do naší přítomnosti. Byl to fašismus a bolševismus. Moje generace tím byla zasažena pouze částečně komunistický, komunistickou diktaturou v Rumunsku, ale generace našich rodičů a prarodičů tím byla postižena nejvíce. Například eh, církve v Rumunsku přišly o majetek, ten nebyl restituován, přestože eh, zákon jim eh, to přikazuje. A je nezbytné, abychom připomněli, úřadům, že by tento zákon měli eh, provést praxi. Pořád tady eh, čelíme 50 letem zaostávání a předsudkům. Eh, musíme zabránit, aby se tyto věci neopakovaly a to je náš odkaz pro budoucí generaci. Následuje kolega Huk. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád podpořil toto usnesení na připomínku obětí totalitních režimů. Pro mnoho z nás to má osobní konotace. Dědeček mé matky eh, byl jedna z obětí holokaustu, naštěstí přežil. A my si uvědomujeme, že by naše rodina nemohla existovat. Můj dědeček byl parašutista, který bojoval ve válce a mm, pracoval na železnici a snažil se udržet železniční provoz i přes bombardování. V Evropě jsme sjednoceni naší historickou pamětí a odhodláním mít lepší budoucnost. Ale i tak jsem měl jednu výhradu k tomuto usnesení, přestože jsem hlasoval pro, a to proto, že se tady hovoří o brutalitě eh, Evropanů na evropském kontinentu. Ale eh, musíme si uvědomit, že Evropané páchali Eh, násilné činy i jinde, eh, než jenom v Evropě, i v Asii, v Africe. A mě jsme měli jasně říci, že eh, tyto kruté činy se děly v zájmu nebo ve jménu Evropy i jinde. Děkuji mnohokrát teď kolege Huku. A teď má slovo pan kolega Hana. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Děkuji, pane předsedo. Před 80 lety půl milionu sovětských vojáků eh, se eh, agresivně zmocnili části Polska a šířili dezinformace, že tam jsou hlavně proto, aby jim pomáhali proti nacistům, ale jejich eh, úmysly velmi brzy vyšly najevo. Když se v Brest-Litovsku setkala sovětská a německá armáda, tak tam udělali společnou přehlídku a Eh, poklepávali si po zádech a sovětští vojáci pozvali eh, německé novináře, aby přijeli do Moskvy a slavili to vítězství. Zapomnění, to selektivní zapomínání moderní levice o tomto paktu nacistů a sovětů eh, je dalším dokladem lidské pošetilosti. Vždycky nám bylo říkáno, že nás rudá armáda osvobodila, že to bylo hlavně díky Stalinovi, že se podařilo porazit fašismus. Opravdu jsme zapomněli na to, že třetinu celého toho konfliktu bojovali na jedné straně. Jediné. Eh, režim byl přerušen a následuje paní Ždanuka. Thank you, Chia. <clears throat> I will... Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti usnesení jako celku, přestože podporuji některé části tohoto usnesení. Jsem proti celému tomu přístupu, kdy se klade rovnítko mezi nacistické a komunistické režimy, protože ďábel je jenom jeden. A naprostý ďábel, naprosté zlo je nacistická ideologie. A já jsem proti takovému to přístupu eh, vůči historii druhé světové války kde zmiňujeme Mnichov. Je to zapomenuto. Bilaterální smlouvy, které vznikly ještě před srpnem 1939. Moje rodina trpěla za nacismu. Byla deportována. Ale opakuji, že zlo je jenom jedno. A to je nacistická ideologie. Děkuji. Děkuji kolegyně Ždanoka. A nyní má slovo kolegyně Ward. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem členkou výboru pro, byla kulturu, členkou výboru pro kulturu a vzdělávání, nyní jsem jeho místopředsedkyní a vždy jsem usilovala o e, připomínání naší složité historie, ať už prostřednictvím Erasmus+, Evropského sboru Solidarity, anebo projektu Creative Europe. Jsem zde proto, z části proto, že Kenny Chaplin leží v hrobě v severní Francii, příbuzný, který byl zastřelen při boji proti fašismu. Evropská unie je primárně mírový projekt, který se zrodil z myšlenky, že Evropa si nemůže dovolit další světovou válku, které padlo za oběť tolik lidí hmotných statků a jde o usilování o mír a prosperitou společnou spoluprací evropských zemí. A tento zlom z minulého století by měl být eh, komunikován ve všech členských státech a vyzývám ke vzájemnému pochopení mezinárodnímu dialogu i usmíření. Děkuji kolegyně Word. Tím jsme ukončili

Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Toto usnesení je velmi důležité a týká se toho, že řada e, zemí Evropské unie je zapojena do podezřelých transakcí e, zločinecké teroristické organizace e, závisí na praní špinavých peněz. Proto je třeba proti tomu odhodlaně postupovat bankovní skandály. Tady znamenaly oslabení státu o 200 miliard eur. Eh, bankovní úřad a Evropský bankovní dohled zatím nevyslovil žádné sankce. A toto usnesení, tento návrh usnesení, který jsem podepsala, doufejme přinese užitečné nástroje pro boj proti prání špinavých peněz na evropské úrovni. Mohli bychom jít i dále, mohli bychom účinně jednat, ani, ale proto musíme vytvořit seznam zemí, kde existují daňové ráje, protože sem patří i některé země Evropské unie. Když to neuděláme, neuspějeme. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A nevidím tady kolegu Morela ani kolegu Polčáka a proto jako poslední vysvětlení hlasování pan kolega Zambacky. Mikro. Vážení kolegové, já jsem se zdržel. Eh, samozřejmě, že podporuji operace směřující proti boj, pro boj proti praní špinavých peněz, ale domnívám se, že tady není kompetence. Hovoříme o té agentuře, která by měla bojovat proti tomuto problému, pak se zase vytvoří jiná agentura a k řešení nedochází musíme být velice obezřetní a měli bychom dodržovat legislativní postupy. Ty jsou dostatečným nástrojem pro dosažení politických cílů, abychom bojovali proti praní peněz i proti Polsku a Maďarsku. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Tím jsme ukončili vysvětlení hlasování k tomuto bodu. Tím jsme dospěli na konec pořadu našeho jednání. Přeji všem dobrou chuť, šťastnou cestu a, za, pardon, a zahájíme naše zasedání opět ve tři hodiny. Pani předsedající. Paní předsedkyně přichází. So, good afternoon. Krásné dobré odpoledne, kolegové. Zahajuji naše zasedání. Zápis dnešního zasedání a schválené texty jsou k dispozici. Máte nějaké připomínky, ne? Takže zápis je schválen. Mám tady také jedno oznámení. Skupina SAD oznámila předsedovi rozhodnutí týkající se změn v nominaci uvnitř delegací. Marianne Wind nahrazuje Čaba Molnár ve delegaci pro vztahy se zeměmi jeho východní Asie a asociace jeho východních národů. Čaba Molnár nahrazuje Marianne Wind v delegaci pro vztahy s korejským poloostrovem. Tato rozhodnutí vstupují v platnost v okamžiku tohoto oznámení. Dalším bodem na našem pořadu jednání je prohlášení komise týkající se ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii. A Dovolte, abych nejprve dala slovo komisi paní Tyson. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu. Eh, my vyjadřujeme v prohlášení naše obavy eh, se situace, ke kterým dochází v některých členských státech, zejména ve Francii, co se týče dobrovolných hasičů na základě nálezu Evropského soudního dvora v minulém roce v případě Macák. Samozřejmě komise nemůže hovořit za nebo jménem soudu, ale mohu vás ujistit, že sledujeme situaci naléhavých záchranných služeb, včetně hasičů. Hasiči jsou klíčovým prvkem služeb, záchranných služeb všude v Evropě, napříč Evropskou unio, unie. Služby hasičů jsou tvořeny z části profesionálním hasiči a také dobrovolnými hasiči složení služeb požár hasičských se liší v jednotlivých členských státech. Například 80 francouzských hasičů jsou dobrovolníci. Počtaj, počty jsou dokonce vyšší v takových zemích, jako je Německo a Rakousko, ale v jiných zemích, jako je Řecko nebo Bulharsko, jsou většinou hasičské sbory profesionální. Eh, rozhodnutí soudu v případu Macak nedává povinnost členským státům mít specifické složení eh, profesionálních a dobrovolných hasičů a zcela jistě nedává členským státům povinnost zbavit se dobrovolných hasičů a je třeba jednat s dobrovolnými hasiči úplně stejně jako s profesionály. Centrální záležitostí eh, rozsudku v případě Macak se týkalo zejména možno práva na odpočinek, na dobu odpočinku, protože profesionální hasiči musí mít službu blízko požární stanice, to za prvé, a za druhé musí reagovat na pohotovostní volání během 8 minut a soud usoudil, že díky těmito, těmto specifickým požadavkům pan Macak by měl dostat pohotovostní službu započítanou do pracovní doby. Většina běžících diskusí o případu Macák Mm, eh, hovoří o tom, že rozsudek nepřináší nic nového. Eh, a teď eh, začí, záleží na tom, kdo spadá pod směrnici o pracovní době. Máme tady také nevyjasněný pojem pracovník. Kdo je tedy odměňován, kdo, zač, kdo dostává za práci zaplatit. A v případě pana Macka soud usoudil, že v těchto specifických osobách byly tyto podmínky splněny. A proto v důsledku toho rozhodnutí se došlo k rozhodnutí, že evropské právo znemožňuje mít dobrovolné hasiče, ale to je nesprávná interpretace. Dovolte, abych se jasně vyjádřila. Není tady prostě jeden vzor, podle kterého by měly fungovat hasičské sbory a jak by měly fungovat v rámci směrnici o pracovní době. E, tady záleží na tom, zda splňují tedy definice pracovníka, tak jak pravil soud. A Ustanovení o době odpočinku musí být v tom případě respektovány, ale směrnice nabízí velkou flexibilitu pro takové sektory, jako jsou hasiči a záchranné služby. Například eh, odchylky od každodenního či týdenního odpočinku jsou možné tam, kde je tedy odpočinek provád, si dodržovan. A členské státy také mají možnost opt-out eh, z toho průměru 48 hodin pracovního týdne ve výjimečných situacích, například v případě přírodních katastrof nebo velkých záplav či požárů. Each case se můžou uplatňovat eh, předpisy směrnice. Je třeba zabezpečit, aby status dobrovolníků nebyl využíván proto, abychom nějakým způsobem ohrozili tuto práci. Rozsudek Evropského soudního dvora neznamená, že každý dobrovolný hasič spadá pod definici pracovníka a tudíž pak směrnici o pracovní době, eh, která a tato směrnice, jak už jsem řekla, postatuje, poskytuje dostatečnou flexibilitu pro ochranu a zdraví hasičů. Děkuji vám mnohokrát. Commissioner, now I open... A tímto zahajuji naše rozpravu a nejprve vystoupí řečníci za jednotlivé politické skupiny. Na, nejprve na tři minuty paní Sander za EPP. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, požáry, záplavy, záchranné akce, ale i eh, různé záchranné služby. Ten seznam činností by byl velmi dlouhý a neustále se prodlužuje. Události dnešního, letošního léta ukazují, že jejich zásahy jsou naprosto neodmyslitelné v našem každodenním životě. Jednak jde o ochranu civilistů, ale také podniků a e, e, především venkovských oblastí. Dobrovolní hasiči také vytvářejí určité sociální pouto v místních, e, zejména venkovských komunitách, protože jsou to místní občané, kteří nabízejí svůj volný čas a tím jsou solidární s ostatními. Mezi asi 3,5 miliony dobrovolnými hasiči bychom napočítali celou řadu těchto dobrovolníků. Ve Francii představují přibližně 80 jejich celkového počtu a provádějí, nebo eh, jejich výkon to asi dvě třetiny celkové práce hasičů. A je potřeba eh, si uvědomit eh, s určitým nepokojením, že tento model, tento systém je ohrožený, a to proto, že nález Soudního dvora z roku 2018 stanovil, že v případě, v tom belgickém případě, že hm, Eh, jejich pracovní doba eh, neodporuje směrnici o pracovní době a že tady je potřeba je odměňovat za vykonanou práci. Pokud eh, toto skutečně se stane součástí judikatury, bude potřeba to ještě dále upřesnit, ale musíme si uvědomit, že pokud budou zařazeni do oblasti působnosti této směrnice, tak to bude mít vážné dopady. Směrnice například stanovuje povinnost jim poskytnout eh, odpočinek eh, a také dovolenou a to bude eh, nekompatibilní s tím obvyklým výkonem a záleží tam samozřejmě na tom, jestli jsou za svou práci odměňováni nebo ne. Zdá se, že tady ta dobrovolná práce je směšována se běžnou prací, to pokud ano, tak to bude konec našeho modelu a samozřejmě to i znemožní, aby dobrovolně vykonávali svoji solidární činnost. A e, víme, že to může znamenat ohrožení právní jistoty v celé řadě případů. A přitom víme, že Evropa podporuje různé formy dobrovolné práce a tady jde o bezpečnost našich občanů a nacházíme se tím pádem v situaci, která je úplně postavená na hlavu. A proto je potřeba společně tady s námi nebo s vámi se mobilizovat a eh, udělat něco. My jsme se o to snažili v rámci skupiny EPP a byli bychom rádi, kdyby působnost této směrnice byla vyjasněna, a proto tedy žádáme Evropskou komisi, aby přijala nějaká konkrétní opatření, které by eh, vedlo k nastolení Eh, právně jistoty v případě dobrovolných hasičů. Děkuji. Děkuji vám a nyní za skupinu SAD na 8 minut pan Brgles. Ehm, Nejlepší chvála, gospa předsedujíča, spoštovány in spoštovány. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Přestože se jedná o poslední doprav, eh, rozpravu v rámci tohoto plenárního zasedání, je to jedna z nejdůležitějších rozprav. A zvláště pro socialisty a demokraty a pro sociální demokraty, protože tématem je solidarita. A solidarita to je základní hodnota. Je to také základní hodnota EU, a to podle článku 2 smlouvy o Evropské unii. A také zde projednáváme téma dobrovolné pomoci poskytované druhým. A to je opravdu součást evropského modelu života. V mnoha zemích EU jsou dobrovolní hasiči s důležitým pilířem eh, záchranných služeb. Má to dlouhou tradici. V Slovinsku si připomínáme 150 let fungování dobrovolných hasičů. A jsme státem v EU, který má nejvíce dobrovolných hasičů, co se týče jejich počtu na počet obyvatel. Máme 150 tisíc operativně fungujících dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči v některých zemích činí až 90 nebo ještě více v rámci hasičských služeb. A pojem profesionální hasiči a dobrovolní hasiči znamená náležitou schopnost reagovat při požárech, velkých dopravních nehodách, záplavách a jiných katastrofách. A to jak ve městech, tak na vesnici. Hasičské sbory v Evropě jsou vždy mezi profesemi uváděn jako profese, která se těší největší důvěře. A proto jsou také důležitou součástí civilní ochrany, protože oni zaručují ochranu obyvatel a přispívají k bezpečnému životu. Samozřejmě existují rozdíly mezi národními systémy a způsobem organizování hasičů, ale všude se jedná o velmi ušlechtilou činnost. Jednotlivci provádějí tuto činnost ve volném čase, bez odměny, bez platů, což by byla podstatná složka eh, zaměstnaneckého poměru, protože nejsou za tuto činnost placeni, zaslouží si o to více náš respekt a naši pochvalu. Ochrana před požáry a před dalšími událostmi spadá do kompetencí jednotlivých členských států. Prostřednictvím našich usnesení a legislativy, ale i my, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, zprostředkovaným způsobem působíme na status dobrovolných hasičů v Evropě a ne vždy je to pozitivní. Směrnice o pracovní době z roku 2003 byla odsouhlasena za účelem ochrany práv pracovníků v EU. Stanovuje minimální zdravotnické a bezpečnostní standardy a také minimální doby odpočinku, což je samozřejmě důležité pro ochranu pracovníků v EU. Realizace této směrnice, zvláště po usnesení Evropského soudního dvora v případě Macák z května 2018, kde se uvádí, že pohotovost doma se dotýká také eh, dobrovolných hasičů, kteří jsou zaměstnáni této funkci, tak se za, započítává do pracovní doby a to znamená, že se může dobrovolníkům stát, že snadno přesáhnou těch 48 hodin. A těch 11 hodin odpočinku. A to je samozřejmě velké riziko pro systémy ochrany proti katastrofám, protože by to mohlo se jich výrazně dotknout. Jako sociální do, eh, demokracie domnívám, že stávající ochrana a definice pojmu pracovník i budoucí ochrana jsou důležité a navzájem se nevylučují. Není možné to jedno obětovat za to druhé. Právní předpisy je třeba zlepšovat, tak aby bylo možné posilovat oba aspekty. Přirozen, mé eh, úkazy neznají žádnou pracovní dobu, nedá se u nich určit ani rozsah, ani doba, kdy nastanou. Nikdy nebude dost profesionální hasičů, zvláště mimo městská centra. A proto musíme udělat vše pro to, aby dobrovolnost zůstala zachována. Sladitelnost s profesními požadavky a činností dobrovolného hasiče musí být umožněny. Samozřejmě je třeba zohlednit i zaměstnání hasičů, zaměstnanost hasičů a jejich vybavení. Mechanismus EU v oblasti civilní ochrany, projekt RESC-EU a zvláště Centrum pro koordinaci krizových situací a opatření jsou vhodným nástrojem pro to, abychom reagovali na velké události a účinně se chovali solidárně a vyměňovali si osvědčené postupy. Máme zde určitou rezervu na úrovni EU, která doplňuje vnitrostátní systémy a která umožňuje, aby se koordinovaly navzájem zdroje. Ale i zde je třeba uplatňovat princip subsidiarity. A je třeba také se vyvarovat centralizace. Nesmí zde být přílišná regulace, je třeba zohledňovat národní tradice, dodržovat je a nesmí se zasahovat do systémů, které fungují kvalitně a pro něž vůči nim panuje důvěra. Naplňuje mě ovšem optimismem, že kandidát na komisaře Janes Linačič zná tuto oblast velmi dobře. A jsem přesvědčen o tom, že dobrovolní hasiči naleznou potřebné místo v rámci mechanismu EU a že se také změní jejich status s pomocí členských států. Chci ale také říci, že dobrovolnost není forma práce. Na základě dilemat, která vznikla na základě směrnice z roku 2003 a rozhodnutí soudního dvora, nesmíme měnit tuto směrnici a nesmíme měnit definici pracovníka anebo zavádět výjimky pro jednotlivé státy nebo skupiny států ale také nesmíme prodlužovat maximální pracovní dobu. Možná bychom se měli zasazovat o to, aby se pracovní doba zredukovala na 35 hodin týdně. Proto navrhuji, abychom eh, možná uvažovali o vlastní směrnici, která by se věnovala civilní angažovanosti v oblasti eh, ochrany proti katastrofám. A zde by se měly zohlednit i pracovní a zdravotní podmínky a i otázka odměňování dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči odvádějí velkou službu společnosti a společnost i my jako poslankyně a poslanci Evropského parlamentu máme eh, povinnost eh, ten vděk projevit i dobrovolným hasičům. Děkuji a nyní za Renew na tři minuty paní Müller. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě mohu souhlasit s předřečníky. Nová separátní směrnice by opravdu bylo vhodné zvážit a pokud chceme zde mít jistotu plánování pro naše hasiče. V Německu, v mém členském státě, je momentálně 1,1 milionu aktivních dobrovolných hasičů hasičů obecně 95% jsou dobrovolní a jenom asi 100 zborů eh, profesionální pro, hasičů a 24 tisíc zborů dobrovolných hasičů. Já jsem z oblasti Oberalge, která je velmi vesnická. Nejbližší profesionální sbor hasičů je 150 km daleko v Augsburgu. Ovšem dobrovolnictví se netýká jenom hasičů. V Německu je na 1,8 milionů osob, kteří dobrovolně pomáhají při ochraně proti katastrofám v oblasti požárníků nebo záchranných složek v Bavarsku, je na 470 tisíc záchranářů a 450 tisíc z nich jsou dobrovolníci. Tato čísla jasně ukazují, že dobrovolnictví je páteř naší oblasti Eh, bojí proti požáru a záchranářství. Ale právě na vesnici dobrovolní hasiči jsou také středobodem sociálního života. Vzájemná výměna, sociální interakce všech věkových i sociálních skupin je udržována právě díky nim a to je něco, co si zaslouží ochranu. Dobrovolnictví má vést k pocitu naplnění a ne k pocitu frustrace. Máme zde Evropskou směrnici o pracovní době, zmiňovali už ji předřečníci a musíme konstatovat, že dobrovolná pracovní doba neodpovídá pracovní době v profesionálním poskytování práce, protože kdyby se si to kladlo rovníko, ohrozilo by to naše systémy záchrany. Německu jsme dlouho vycházeli z toho, že dobrovolnictví právě nespadá do rozsahu působnosti směrnice. A nyní tu máme rozsudek soudního dvora, eh, nad kterým si lámeme hlavu a dobrovolné hasiče nesmíme definovat jakožto pracovníky v běžném profesním eh, smyslu slova. Potřebujeme právní jistotu pro naše dobrovolní hasiče, ale bohužel nyní se nemůžeme nějak dostat dále. A pro všechny dobrovolníky zbývá jenom ta, ta vágní vyhlídka, že na evropské úrovni nalezneme nějaké řešení. Náš systém dobrovolných služeb se osvědčil a plní významnou funkci eh, v uspělém sociálním systému. Potřebujeme nalézt jasná řešení, aby dobrovolnictví bylo nadále i možné na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem za IDD pan Rael na tři minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, <laughs> milí přítomní, 15 eh, a 15 poslanců Evropského parlamentu. Já vás zde vítám a vítám tady také zástupce dobrovolných hasičů. Je pěkné, že jste sem dorazili. O čem dnes vlastně hovoříme? Hovoříme o budoucnosti dobrovolných hasičů v Evropě a tím hovoříme o bezpečnosti Evropy. A já jsem tedy zvědavý, já jsem počítal s tím, že se tady bude diskutovat o tom, co lidem v Evropě nepomáhá, ale škodí. Ale že to bude takhle vypadat příšerně, to jsem se nedokázal představit ani ve svých nejhorších snech. Co tady chtějí ti obhájci, když vidíme, že Tady se diskutuje se 14 poslanci, co pak si hasiči nezaslouží větší podporu a větší pozornost. O čem tady hovoříme? V Německu se angažuje 1,8 milionu lidí eh, jako dobrovolní hasiči, 85%, pardon, 95% z nich jako dobrovolní hasiči, čili bez náhrady mzdy. A jedná se také o společenský život. Oni jsou eh, takovým jádrem společenského kulturního života ve venkovském prostoru. A toto jejich angažmá potřebuje podporu a my jim musíme pomoci. Teď tady pořád vykládáme, jak chceme pomáhat lidem z fondu a teď tady děláme úplně přesný opak. A když hovoříme o započítávání pracovní doby eh, na jejich čitosti, činnosti, tak kde začneme, kdy přestaneme eh, jak to bude s tím eh, králem, který sedí na trůnu, jak to vypadá například s trenéry, kteří trénují zdarma děti, no tak to se jim bude započítávat do pracovní doby, no to teda mě tak strašně rozčiluje. Hovoříme tady o naprosto vzdálených tématech, která venku vůbec nikoho nezajímají, protože si tady vytváříme vlastní problémy a to je jádro Evropské unie. A já vyžaduji, dejte prsty pryč od dobrovolných hasičů. Thank you very much. The next speaker. Děkuji vám a dalším řečníkem za EKR na dvě minuty je pan Brudžinský. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové. My eh, v Polsku eh, máme situaci, kdy jsou to velmi často hasiči, kteří jsou postiženi různými změnami a dnes jsou to hasiči opět, eh, kteří v dějinách naší země, v dějinách Evropy hráli velmi důležitou roli. A i ta dnešní debata ukazuje, že se eh, můžeme obávat toho, aby se z vaničky s vodou nevylilo i patole, jak se říká v Polsku. V průběhu doby s tím, jak se vyvíjel eh, celý systém, eh, tak vznikla velmi silná komunita, která se starala o zájmy svých spoluobčanů. Mohl bych vám uvést i ta čísla. U nás máme 7 tisíc hasičských zbrojnic, Máme více než eh, tři tisíce těch jednotek, které jsou připraveny pomoci eh, v případě požáru nebo i v těch jiných eh, kritických situacích. Je tady velmi vysoký počet hasičů, kteří jsou připraveni se zúčastnit všech typů záchranných operací. Celkem je tady 17 000 hasičů, kteří jsou členy těch svých eh, eh, komunit, velmi často jsou to i nezletilí. A eh, jsme jsme uvědomit, že v té své místní komunitě, v obci představují hasiči velmi často to sociální pouto, příležitost pro setkávání. A já jsem v minulosti měl na starosti tyto eh, služby, eh, protože jsem ve vládě byl ministrem vnitra a eh, naše vláda, tedy vláda strany práva a spravedlnost, přišla s programem reform a modernizace těchto záchranných složek. kromě toho jsme také upravili legislativu, abychom mohli usnadnit život všem těmto složkám. A já bych řekl, že je potřeba pomoci zejména těm eh, dobrovolným hasičům, kteří mají jako patrona svatého Floriana. Děkuji a teď za GUE NGL paní eh, Peretě na tři a půl minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jsem velmi ráda, že tady dnes můžeme upozornit na věci, které normálně nejsou úplně viditelné. Velmi často hasiče nevnímáme, jsou to přitom Muže a ženy, eh, které, se kterými jsme se už setkali, eh, když jsme přišli do styku s nějakým požárem. Eh, je to určité poslání a oni se tomu věnají s velkým odhodláním. O kom tady hovoříme? Jsou to lidé, kteří nám pomáhají v kritických situacích, ať už je to ve městech nebo v malých vesnicích, ať už sněží, prší, nebo je vedro v každém okamžiku, kdy nastane taková situace, tak eh, to může stát každému z nás, kdy budeme potřebovat právě jejich pomoc a kdy právě nám mohou zachránit život. Jsou to tedy hasiči. A jestli jste eh, sem jeli veřejnou dopravou, tak vám také asi neunikl tento eh, plakátek, který upozorňuje na jejich situaci ve Francii. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši přítomnost. Eh, měli bychom jim tady společně vzdát hold. Chci upozornit na to, že ve Francii eh, probíhá stávka, podobně jako ve většině členských států, tak i ve Francii provádí většinu zásahů, eh, asi 80% právě dobrovolní hasiči. Ale mají opravdu to uznání, které si zaslouží nemají eh, za svou práci žádné příspěvky eh, na důchod, nemají žádný eh, ochranný status a my s nimi nemůžeme zacházet podobně jako s ostatními pracovníky, protože jde o naši bezpečnost a i naši odpovědnosti s tím něco udělat. Já jsem hovořila s jedním hasečem z Jižní Francie. Chtěla bych vám připravit jeho příběh to dobrovolník, 21-letý, který se popálil na těle, když se snažil zachránit svého kolegu se smrtelného nebezpečí. A e, dnes musí zaplatit 9 tisíc euro, to protože zdravotní služba usoudila, že to nebylo součástí jeho práce. A ty náklady musel nést sám. Kdybyste to byli Eh, vy, kdo byste byli zachráněni, vy, kteří dnes můžete tady velmi pohodlně sedět ve svých křeslech, tak se snažte představit, že byste byli na jeho místě. Eh, kdyby eh, jste museli nést ty následky jednak na svém těle, také ve své peněžence. A o to právě jde teď v případě toho rozhodnutí Evropského soudního dvora, který říká, že tato profese fakticky spadá do působnosti eh, směrnice o pracovní době. Musíme si uvědomit, co to eh, může znamenat. Bude to znamenat obrovskou změnu celého systému dobrovolných hasičů. A eh, už tady někteří volají po tom, aby byla učiněna výjimka z této směrnice, ale já chci říct, že to je chyba, Eh, je to velký omyl, protože ten status eh, dobrovníků, dobrovolníků sám o sobě nestačí. Je potřeba se vrátit ke službám ve veřejném eh, zájmu. Potřeba, abychom chránili ty, kteří nás chrání a aby dále docházelo ke zbytečným škodám. Děkuji a další řečník na tři minuty je paní Brune. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkovala komisi za toto sdělení, eh, které jsme velice dlouho očekávali, zejména já, k tomuto citlivému tématu v rámci výzev, ke kterým teď čelíme, zejména v oblasti záchranných služeb. Eh, já jsem novou poslankyní, eh, takže tady poprvé vystupuji na plenárním zasedání, ale já bych tady ráda zdůraznila tři body. První bod, tady bych ráda připomněla, že 3,5 milionů dobrovolných hasičů v Evropské unii bych ráda pozdravila a chtěla bych jim poděkovat za jejich služby. Eh, oni tady eh, působí a pomáhají nám při tím, tom vzrůstajícím počtu přírodních eh, katastrof. Soudní dvůr tady učinil určité rozhodnutí týkající se pracovní době a k započítání pohotovostní služby, když čekají doma na eventuální zavolání po telefonu. V tomto kontextu je celá zjevné, že to první vyjasnění je naopak vítané a já vám za to děkuji, paní komisařko. A teď se dostanu k druhému bodu. Velice bedlivě jsem vám nasloušela, paní komisařko, a zaregistrovala jsem, že komise zohledňuje specifické modely jednotlivých států a také jste velice právem poukázala na zásadu subsidiarity a to mě těší. Tento přístup by měl umožnit zachovat Eh, organizace a hasičské sbory a zároveň dát možnost mobilizovat muže i ženy v naléhavé situaci ve všech zemích Evropské unie. A za třetí, to je spíš taková obecná poznámka dnešní diskuse, eh, nám ukazuje tu nezbytnost podpořit mechanismy civilní obrany prostřednictvím evropských nástrojů. Eh, musíme povzbudit koordinaci systému záchranných služeb a konsolidovat evropský systém v oblasti občanské ochrany abychom byli schopni reagovat v krizových okamžicích. A mm, teď dovolte, abych tedy e, se vyjádřila, se blížila k závěru. Je třeba zachovat e, tyto dobrovolné hasičské sbory, které pracují spíše z altruistických pohnutek a zdarma a jsou blízko občanům, pomáhají a zároveň dynamizují akci Evropské unie tam, kde Evropská unie třeba ještě ne vše zvládá. A je třeba, aby Evropská unie chránila stále více své občany, kteří se angažují v jejich společnosti a je třeba konkrétně projevit solidaritu s těmito sbory. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty pan Ruže. Děkuji, paní předsedkyně drazí, byť kolegové, byť je vás to málo, hovoříme tady o dobrovolných eh, hasičích, ale eh, musíme si připomenout, že každý den muži a ženy, dobrovolní hasiči i profesionální hasiči, jsou připraveni obětovat své životy proto, aby zachránili naše každý den eh, malí a střední podnikatelé, zemědělci nebo jiné profese mají své dobrovolné hasiče, kteří nám pomáhají ale nejsou dobře ohodnoceni. Každý den je na ně účoten objem jejich akcí. Naši dobrovolní hasiči se cítí osamoceni a mají pocit, že nejsou bráni v potaz. Tato situace se nezlepšila od posledního příspěvku Marie Le Pen, která na toto téma hovořila. Evropský soudní dvůr svým rozsudkem vlastně zhoršil celou situaci z rozpočtových důvodů a především z důvodu občanských. Integrální profesionalita není tímto způsobem zachovatelná cítáme se v krizi a neuzbe, nejsme moc ubezpečeni, že by docházelo k usměřování uvnitř našich společností. Francouzský model občanské společnosti se zakládá na dobrovolnosti. 80% hasičů ve Francii jsou dobrovolní a celá profesionalita není ani proveditelná, ani dohlednutelná a proto je třeba, abychom na tom popracovali v tomto volebním období. Co se týče právní debaty, vedle ní běží také občanská diskuse. Jedná se tady o správné hodnoty, které uznáváme v naší společnosti. Naši dobrovolní hasiči jsou ochotni chránit eh, své území a své občany, ale v kontextu urychlování krize bezpečnosti občanské je třeba posilovat tuto angažovanost dobrovolných hasičů všude v Evropě. A proto eh, eh, v naší straně za předsedkyně Le Pen jsme předložili příslušný návrh francouzskému parlamentu. Děkuji mnohokrát. Eh, přijímáte modrou kartu, pane Ruže, od paní Danecka? Pane Růže, přijímáte modrou kartu od paní Zalevské? Yes. Okay, uh, Madame Zalevská, the floor is yours. Paní Zalevská, můžete uh, mluvit. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat paní komisařce za tu pozornost, kterou věnovala této problematice dobrovolných hasičů za to, že popsala, jak ten systém funguje v Evropské unii. Myslím si, že nadměrná regulace by mohla poškodit eh, jejich působení. Eh, my je máme, eh, tyto dobrovolné hasiče v Polsku. A já se vás zeptám, paní komisařko, jestli si uvědomujete, jakým způsobem to u nás funguje. My jsme v posledních letech věnovali hodně prostředků na to, abychom modernizovali jejich služby a e, my uznáváme, že potřeba e, jim e, dávat odpovídající měnu. Přerušuje paní předsedkyně. Modrá karta je pouze 30 sekund. Nebyla tam žádná otázka, pane Ruže, ale chcete to nějak eh, okomentovat? Budeme pokračovat eh, dalším řečníkem. Na minutu a půl má slovo pan Džambacky. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, paní komisařko posledních několika letech jsme byli svědky mnoha různých situací, které ohrožovaly bezpečnost našich občanů. V posledních letech například došlo k eh, ničujícím požárům, eh, eh, které ohrožovaly lidské životy. Dobrovolní hasiči, ale i profesionální hasiči Eh, hrají klíčovou roli v těchto situacích. Je to velmi zodpovědný úkol, náročný úkol. A neměli bychom dovolit, aby nadměrná regulace ohrazila jejich status a jejich působení. Evropský soud rozhodl, že eh, jejich rezerva nebo to, že čekají na zavolání, že by to mělo být vnímaná jako pracovní doba, v podstatě znamenalo, že budou mít v některých případech dvojí zaměstnání oficiálně. Musíme si uvědomit, že směrnice pro pracovní dobu eh, vznikla v úplně jiném kontextu, pro úplně jiné aspekty a to by eh, nemělo ale teď vést k tomu, aby to odrazovalo dobrovolné hasiče od jejich práce. Při vší úctě k Evropskému soudnímu odboru bychom neměli umožnit, aby eh, tento nepatřičný výrok soudu znejistil tuto situaci a musíme hlavně najít nějaké optimální řešení, aby to neohrozilo působení dobrovolných hasičů. A nyní má slovo pan Zlotovský na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Není nás tady dnes moc, to je pravda, ale jsme z různých politických skupin, z různých členských zemí a všichni vlastně říkáme to samé, a sice to, že hasiči jsou eh, zásadní pro zajištění naší bezpečnosti. Jsou to velmi často odvážní lidé, kteří eh, nasazují svůj život, ale kromě toho je to také Eh, určitá, určitý sociální kapitál. Eh, v mém volebním okrsku například eh, máme celou řadu hasičů a, a hasičských združení, které tady působí už více než 100 nebo 200 let. A chtěl bych také připomenout, že souhlasím s naším socialistickým kolegou, který říkal, že od našich eh, dobrovolných hasičů hodně dostáváme a měli bychom jim také hodně dávat odměnou za jejich práci. A teď má slovo opět paní komisařka Tyson. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pečlivě jsem naslouchala vašim slovům a doufám, že jsem mohla uklidnit některá znepokojení, která zde zazněla v souvislosti se statusem dobrovolných hasičů v EU. Dobrovolní hasiči jsou důležitou součástí systému civilní ochrany mnoha členských států a výrazně přispívají k efektivitě těchto složek a nikdo o nich nepochybuje a já si je hluboce vážím jejich činnosti. Organizace a fungování služeb dobrovolných služeb hasičů je v kompetenci jednotlivých členských států. Každý stát má svoje specifika a svoje potřeby. Ale je důležité chránit také zdraví a bezpečí dobrovolníků a postarat se o to, aby se status dobrovolnictví nezneužíval tak, aby se tím obcházelo pracovní právo, kde by se uplatňovat mělo ale i na flexibilitě členských států, aby toto uplatňovali. Za sebe mohu říci, že ráda budu zprostředkovat kontakty mezi členskými státy, kterých se nějakým způsobem může dotknout rozsudek Macák Evropského soudního dvora, tak aby bylo možné diskutovat o řešeních, které jsou v jednotlivých státech. Specifická směrnice byla navržena francouzským senátem a e, Národní asociací e, francouzských hasičů. Nejsem si jistá, zda toto je opravdu nezbytné, zda je to nejlepší možné řešení, ale jistě pochopíte, že jako členka končící komise nemohu eh, zavázat příští komisi, aby přišla s iniciativou na takovýto návrh, ale ráda vám poskytnu nějaké klíčové informace a prvky, abyste mohli e, dostatečně Eh, nadále diskutovat tuto problematiku s mým nástupcem či nástupkyní. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko. A tímto uzavíráme rozpravu. Zápis bude předán parlamentu ke schválení při příštím zasedání na začátku. Nemáte-li námitky, tak usnesení, která byla přijata na, u tohoto zasedání, budu, předám těm, kdo jsou uvedeni v těch usneseních. Tímto tedy přerušujeme zasedání Evropského parlamentu a uzavíráme toto zasedání. Děkuji vám.